Ladies and gentlemen, Dámy a pánové, prosím, zaujměte svá místa. Přeji vám dobré odpoledne. Dovolte, abych opět zahájila schůzi poněkud dřívěji než obvykle, ale naše téma je nesmírně důležité a stejně tak zajímavé budeme mít veřejné slyšení o bezpečnostním rozměru klimatických změn a o tom, eh, jaké implikace to může mít na eh, společnou evropskou bezpečnostní a obranou politiku. Máme zde čtyři řečníky. Vítám zde zástupce evropských institucí, pana eh, Dominika Potra, který je vedoucím odboru pro globální a ekonomické otázky v rámci EASVČ. Dále po mé levici je pan Lukas Rüttinger. je hlavním projektovým manažerem eh, v rámci eh, výzkumu Adelphi Research a, a je autorem studie pod názvem Nové klima pro mír kterou eh, u něho objednala eh, G7. Doufejme, že se o tom něco doslechneme. Eh, nyní bych na tomto místě ukončila k panu Rutingerovi a po mé pravici je pan profesor Thor Benjaminsen, pro, je profesorem na eh, Norské univerzitě eh, Life Science neboli přírodních věd a také pohovoří o klimatických změnách a eh, bezpečnostním aspektu těchto změn. A v neposlední řadě zde máme zástupkyni vůdčí Eh, institutu, eh, think tanku, která má smlouvu s naším výborem o poskytování expertíz. Je to paní Malin Mobjörk, která je jednou z hlavních badatelek na štokholském Institutu pro mezinárodní mírový výzkum. Takže nyní bych hned udělila slovo panu Dominiku Portrovi. Prosím. Děkuji vám mnohokrát za eh, pozvání i za úvod. učiním já i všichni ostatní zajisté eh, vše, co je v mých silách, aby dnešní odpoledne bylo zajímavé, tak jak jste to sama předeslala. Já budu hovořit o eh, zahraniční a bezpečnostní politice Evropské unie v kontextu klimatické bezpečnosti. Je to samozřejmě poměrně eh, široký název a také pokrývá široký záběr. Eh, já se pokusím vysvětlit, proč eh, na tom záleží, proč tedy na klimatické bezpečnosti záleží a také eh, bych chtěl pohovořit, proč je relevantní to, co proti tomu děláme. Napřed bych chtěl pohovořit o propojení mezi klimatem a bezpečnostní a tady musím citovat svého, boss, svého šéfa, ne protože musím, ale protože Federica Mogherini Mm, to velmi zdůrazňuje. Například na Mnichovské bezpečnostní konferenci letos eh, v zimě, kdy řekla, že když se investuje eh, do eh, boje s klimatickými změnami, tak investujete také do vlastní bezpečnosti. Podrobnější eh, je naše eh, linie, linie členských států, která eh, byla schválena příslušnými ministry rovněž letos a bylo to také podpořeno G7, G20 a dalšími mezinárodními fóry. My, tedy eh, Evropská unie, musíme usilovat o širší povědomí, pokud jde o boj s klimatickými změnami, abychom lépe chápali, integrovali, předvídali a také řídili dopad klimatických změn na domácí stabilitu, mezinárodní bezpečnost a také přesuny eh, populace. Eh, tolik tedy Eh, moto naší činnosti. Samozřejmě jsou to slova a slova nestačí, ale musím zdůraznit, že i když o tom mluvíme, je to důležité. Jeden z našich cílů je samozřejmě Eh, připojit se do sboru obhájců eh, boje proti klimatickým změnám, eh, získat pro tento boj odborníky, energetické podniky, čtyřhvězdičkové generály bezpečnostních institucí a štábů, protože jsou to velmi významné osobnosti, které eh, mohou promluvit eh, skutečně eh, relevantními hlasy v dnešním světě tak, aby ehm, komunita mm, bojovníků za ochranu životního prostředí nezůstala zcela stranou a osamocena. Výzvou je samozřejmě zahrnout um, tyto úvahy o um, um, boji proti klimatickým změnám do uh, našich bezpečnostních úvah, bezpečnostních strategií. A to tedy sahá od rozvoje před humanitární uh, pomoc, nástroje časného varování až po multilaterální uh, politiku. A kombinace všech těchto prvků Eh, by měla vhodně zapadnout do rámce eh, společné bezpečnostní a zahraniční politiky. Takže co musíme eh, učinit? Musíme identifikovat, v čem spočívá bezpečnostní rozměr klimatických změn, jakou formu má tato vazba. Bylo by přílišné zjednodušení, kdybychom řekli, že veškeré faktory, stresové faktory životního prostředí, ostatně v poslední poslední studii se praví, že 40 konfliktů bylo přímo provázáno s ekologickými faktory, ale bylo by příliš zjednodušené eh, to říkat, že to je eh, přímá eh, vazba. Někdy jde o přečerpání přírodních zdrojů, což se stává faktorem konfliktu a to je vlastně pravdou od zrození světa, od jak živa lidé bojovali o omezené zdroje. Většina práce, která probíhá, a většinou jsou to experti mnohem eh, erudovanější než já, vychází z přesvědčení, že klimatické změny mm, fungují jako eh, multiplikátor hrozeb. To znamená, je to faktor, který ještě zesiluje stávající tlaky a také zvyšuje nepravděpodobnost nestability nebo násilných konfliktů. Takže je zde celá řada konfliktů nebo eh, faktorů, které propojují, které jsou jakýmsi svorníkem mm, klimatu klimatu a e, bezpečnosti. Například e, sucho, které vede e, k nedostatku úrody, zvyšování cen, nucené migraci. Máme situace opakovaných um, případů extrémního povětrnostního, povětrnostních situací, dále um, problémy ve vodohospodářství, narůstající um, nebo zvyšující se hladiny uh, uh, v moři, zejména v oblasti uh, tedy pobřeží a tak dále. To má silný dopad. Takže to vše je propojeno a e, ústí do dopadu na e, klimatické změny je tady vyvíjen tedy určitý tlak, vznikají rizika a ta rizika jsou čím dál tím nebezpečnější, e, když jsou naroubována ještě na stávající rizikové faktory. A čím zranitelnější je daná oblast nebo křehčejší, tím eh, méně odolnější je také společnost a tím více tyto faktory mohou přerůst v něco, co se dá zvládat v situaci, která skutečně se vymýká jakékoliv kontrole. Zajisté kolegové ještě dodají eh, příklady z reálného světa. Eh, ještě bych chtěl uvést několik příkladů situací, které vyvolávají ehm, ohrožení a nebezpečí, zejména, ehm, a zejména tam by mohly určité preventivní akce riziko snížit. Eh, začnu například Bengalským zálivem, je to velká oblast mezi Indií, Bangladešem, Eh, eh, Burmou a tam se neustále proměňují eh, povětrnostní vzorce. Je to velmi hustě osídlená etnicky různorodá oblast, velká bída a velká část populace žijí v deltách pod hladinou moře vlastně. Dále Čína, Tibet, Eh, Himaláje, tam je nutnost, aby eh, země spolupracovaly více, než ehm, navzájem eh, zápolili. Arabské jaro, tady se často cituje Sýrie jako příklad také klimatických změn nebo dopadů klimatických změn. Ehm, vidíme tam velký nárůst cen potravin což má také ekologické důvody a e, je to tedy e, spirálovitý nárůst potravin, e, které, je nedostup, které jsou nedostupné už pro tak chudá populace. Dále jezero Čad, také často citovaný příklad tam jsou dlouhodobé rozvojové výzvy, což bylo ještě zhoršeno častými eh, suchy a vede to k napětí mezi eh, pastevci, farmáři, rybáři a mladými eh, lidmi, kteří nejsou tak schopni se sami uživit na území, kde žijí a mm, ti jsou náchylnější mm, například stát se naverbovanými bojovníky různých teroristických skupin. Ale netýká se to pouze těch nejchudších zemí, to chci zdůraznit. Můžu například zmínit um, arktické území, kde, kde ledovce tají, eh, nesporně, a kromě eh, všech těch hrozeb, které vyplývají z nárůstu eh, hladin moří. Tady máme také problém s nerosty, které jsou nesnadno dostupné a nyní probíhá určitý závod o e, nerostné zdroje e, Arktidy, e, což také narušuje klimatickou rovnováhu. A pak ještě jiný typ rizika, který má formu extrémních povětrnostních vzorců, například hurikán, hurikány letos na podzim v Karibiku Eh, Dominikánská republika přišla o 90 své infrastruktury, eh, o eh, energii, čistou vodu a tak dále po několik týdnů. Ale tady je stupeň připravenosti anebo rozvoje a odolnosti postižené komunity, což má přímý dopad na rozsah a závažnost těchto dopadů vyšší. Když sledujete zprávy, tak eh, například eh, zprávy z USA, eh, kde hovoří zejména o e, ekonomických důsledcích takovýchto přírodních katastrof e, víc než o e, ztrátách na lidských životech. Když například hurikán Mitch, pokud si vzpomenete, v roce 2005 se přehnal střední Amerikou, tak zabil asi 10 tisíc lidí. Eh, protože prošel eh, velmi zranitelnou částí světa a tedy ta lidská tragédie byla mnohem vyšší. Takže eh, lidská bezpečnost tváří v tvář klimatickým změnám je také ohrožena a také občanské nepokoje, které to mm, mm, může mít za následek. To jsme viděli po hurikánu Katrina v USA, byť tedy je to bohatá země, ale situace se může vyhrotit, vyostřit takže nyní k tomu, co děláme, jak se snažíme eh, zapracovat tuto, toto riziko klimatických změn do, našich, do naší politiky a doufejme i do naší činnosti. Příklady ukazují, že je to komplexní fenomén. Klimatická bezpečnost má různé faktory, různé efekty a proto musíme eh, přijmout integrované přístupy nebo alespoň eh, víceúrovňové přístupy i lepší eh, prevenci. Zvyšování povědomí to je to nejjednodušší, eh, eh, ale musíme zmírňovat dopady, musíme zlepšovat adaptaci na klimatické změny. To je klasická činnost rozvojových systémů, na čemž pracujeme již dlouho, to musím zdůraznit. Jsou tady podporované projekty, dialogy probíhají a ta, na různých místech a také investiční činnost do těch nejzranitelnějších oblastí. Mnohé eh, se eh, dělo ještě než jsme eh, byli vyzváni, abychom vynaložili 20 investiční činnosti na boj proti klimatickým změnám. A mnohé také dělají naši kolegové eh, v eh, DEVKu. Takže reakce na katastrofy, to jsem již zmínil. Když jsem pracoval v Ženevě pro mezinárodní organizace jako IOM a další, tváří v tvář různým náhlým eh, krizím, a také rámci boje proti eh, eh, těmto jevům, tak my máme eh, koordinační středisko EU ehm, pro tyto účely, které zajišťuje civilní ochranu a je to jakési clearingové místo pro jednotlivé členské země, pomáhá koordinovat reakci na katastrofy když se pak eh, hlouběji dostaneme do eh, společné bezpečnostní a zahraniční politiky, tak eh, jde také o lepší spolupráci mezi civilním a vojenským rozměrem. Minulý týden vojenský štáb Evropské unie je zastoupen i v publiku společně s generálním ředitelstvím pro klimatickou akci Eh, vyslal eh, své zástupce do jednotlivých členských zemí, aby také zvýšili povědomí dále zlepšení uvnitř našeho vlastního systému časného varování, eh, které se snažíme integrovat do týmu, to znamená integrovat lépe rizika klimatických změn do naší politiky a také to posuzování eh, klimatických eh, rizik neustále aktualizujeme na základě vědeckých poznatků a to pak eh, také mm, přispívá do našeho posuzování rizika konfliktů v jednotlivých zemích nebo částech světa a delegace EU a také velvyslanectví eh, pak mají možnost eh, se poradit, jak eh, na základě těchto poznatků co nejlépe reagovat. Takže jsou to vědecké klimatické údaje. Takže mnohé se již děje a začíná to i přinášet ovoce. Trochu stranou je eh, eh, takzvaný greening eh, nebo ozelenění armády. Tady vlastně naši velitelé jsou vybaveni příručkou o vojenské koncepci o ochraně životního prostředí. To pomáhá minimalizovat uhlíkovou stopu našich válečných operací v terénu. Dále eh, plánovači eh, misí eh, společné obrané a bezpečnostní politiky jsou také průběžně informováni o těchto poznacích a změnách a to vše slouží ke zvýšení povědomí ten eh, narrativ je také důležitý. Já se domnívám, že eh, armáda vojsko v mnoha ohledech může také zvýšit eh, úroveň komunikací o klimatický nebo kvalitu komunikace o klimatických změnách může ehm, se dostat k lidem, kteří ehm, mají někdy dojem, že toto téma je pro ně příliš odtažité, nebo alespoň pro jejich generaci. Uzavřel bych ehm, tak jako obvykle optimističtěji, což není snadné při tomto tématu, ale my skutečně naléháme a budeme dále naléhat na spolupráci mezi členskými státy a v rámci organizací aby mm, skutečně vytvářeli partnerství a e, spolupracovali na e, boji proti e, hrozbám vyvolaným klimatickými změnami. Možná, že výsledkem bude jakási dvojí dividenda. Pokud vlastně ty zainteresované strany se skutečně spojí, aby bojovali proti dopadům klimatických změn. My spolu s dalšími členskými státy státy eh, trváme, naléháme eh, eh, tuto spolupráci i v rámci G7, ale také v Bezpečnostní radě OSN. Mm, to bude hrát roli letos i v příštím roku, ale dokonce to má dosah až na sítě měst a různých regionů, které se snažíme svést dohromady tak aby identifikovali společné přístupy, vyměňovali si zkušenosti. Takže svádět lidi dohromady dříve, než klimatické dopady je eh, v konečném důsledku eh, eh, oddálí od sebe abych si eh, půjčil ehm, jeden citát eh, fidžijského premiéra z minulého týdne. My jsme všichni ve stejné kánoji, aby to, eh, abych to takto řekl. A naším úkolem je zajistit, aby se dostal bezpečně vodní cestou do cíle. To je vlastně náš společný zájem. Děkuji. Eh, děkuji. Jako kanoistka vím, že to je dosti malé plavidlo, takže je velmi obtížné si představit, jak budeme všichni na té jedné kanoji. A pokud tedy si představím toto vše v kontextu klimatických eh, změn. A nyní dávám slovo panu Rittingerovi. Eh, děkuji za úvod a Eh, moje přednáška se bude týkat eh, eh, hlubších dopadů těchto klimatických změn a určitě Eh, eh, rozšířím to, co zde zaznělo v oblasti různých politických eh, programů a jak pracovat s riziky. Za posledních 10-15 let se naše znalost o propojenosti klimatických změn a bezpečnosti velmi rozšířila. To se objevilo v roce 2014, kdy zpráva IPC měla právě část věnovanou stranou eh, bezpečnosti, která je v důsledku klimatických změn ohrožena. Ale ještě předtím se objevila celá řada studií a zpráv k tomuto tématu. Eh, I eh, americké hm, vojenské složky o tom začaly přemýšlet již v roce 2007 Nadace pro vojenské analýzy též zmínila už v tom roce 2007, že tyto klimatické změny dopadají na bezpečnost. V roce 2015 za podpory Evropské unie jsme byli eh, uskupením G7 a požádání, abychom eh, napsali z pohledu zahraniční politiky o této propojenosti klimatických změn a co tedy eh, eh, uskupení G7 mohlo, co by mohlo učinit eh, ta práce, kterou jsme odvedli, se nyní odráží i v mé prezentaci, která byla analýzou rizik a zaměřím se i na některé konkrétní částečné výzkumy v oblasti eh, výzkumu klimatu a také eh, uzavřu těmi doporučeními. Součástí eh, té analýzy rizik jsme se zaměřili na to, jak riziko a konflikty jsou již pod vlivem klimatických změn. Takže jsme se dívali na jednotlivé situace po světě a zjišťovali, jaký má dopad klimatické změny. A ta propojenost není pří přímá. Není to tedy klimatická změna a rovná se konflikt, ale zjistili jsme také, že klimatické eh, klimatické změny narůstají s dalšími tlaky mm, Eh, a eh, způsobují určitou větší zranitelnost, křehkost a mohou eh, být právě těmi násobiteli rizika a vést k konflikty. Vzhledem k tomu, že narůstají ty, ty tlaky a že jsou další megatrendy, jako nárůst uh, počtu obyvatel, větší urbanizace, větší ekonomická nerovnovávost, uh, eh, našli jsme pět konkrétních rizik, která rychle zmíním eh, a potom uvedu dva příklady. Takže eh, první to riziko jsou místní zdroje. Eh, tak, jak se klimatické změny více dopadají na přírodní zdroje, jako je voda a půda, tak přispívají k jejich eh, nedostupnosti, a větší konkurenci mezi uživateli a v některých oblastech, zejména těch již křehkých, eh, kde nefungují mechanismy řešení konfliktů, pak ty konflikty a ta soutěž o ty zdroje může vést k násilí eh, takové konflikty jistě budou zmíněny i kolegy. U těchto konfliktů, eh, pokud jde o těžbu některých zdrojů, ty také vnímáme dnes eh, eh, to má dopad jak na životní prostředí a ještě dalším rizikem je právě klimatická změna, která urychluje tu dynamiku a můžeme předpokládat nárůst konfliktu. Dalším rizikem je migrace a nejistota v oblasti opatření si eh, obživy, eh, pokud je eh, tedy nedostatek vody a půdy oh, ohrožuje to živobytí příjemců, těch, kteří zejména jsou v zemědělství a tato, toto ohrožení živobytí může potom vést k tomu, že tedy dochází k větší migraci, ale také jsou eh, ti lidé náchylnější k tomu být rekrutováni do nějakých extremistických skupin nebo se pouští do nelegálních aktivit, jako, jsou, jako je výroba drog, to je například v Afganistánu. To všechno je jakýmsi tlak, vyvíjí další tlak na migraci. A ještě k tomu velmi něco. Mm, poznámka pod čarou, když se podíváte na současné trendy migrace a jak to bude pokračovat, většina těchto, této migrace je většinou uvnitř jednotlivých zemí, z venkova do měst a z menší, menší míře pak do sousedních zemí a jenom v extrémních situacích potom eh, jsou to, je to delší migrace na jiné kontinenty, například u syrských uprchlíků a to je ale skutečně jenom malý, malé procento těch lidí, kteří dorazí do Evropy. Většina zůstává v regiu. No, dalším rizikovým faktorem jsou extrémní meteorologické události a přírodní katastrofy. Ty již byly zmíněny a po takovéto katastrofě často dochází k velkému narušení bezpečnosti. Stát není schopen zajistit bezpečnost, ale většinou se rychle ty, ty situace, ta místa obnoví, obnoví i bezpečnost. Ale jsou tady i dlouhodobější rizika, to znamená, jaká je reakce státu na tyto katastrofy, zejména když je těch katastrof hodně, jsou častější, jak ty státy na to reagují a jak je ta reakce eh, obyvatelstvem vnímána, když, se, když mají za to, že je nedostatečná reakce státu, má to politické eh, eh, dopady a dos, vysvětlím to na praktických případech. Již bylo také uh, zmíněno uh, provázanost s výkyvy cen potravin a politická nestabilita 2008-2011. Tady jsme viděli nárůst cen potravin globální a to vedlo k to byl určitý katalyzátor politického neklidu v mnoha eh, zemích, například v arabských zemích během arabského eh, jara narůstající ceny chleba byly skutečně určitým faktorem. A potom eh, eh, vodohospodářství, které je přeshraniční. Tady eh, z minulosti nemáme tolik příkladů, kdy by byly nějaké spory a eskalovaly by do konfliktu, ale když hovoříme s experty, tak tady je velká obava toho otázky vodohospodářství v hraničních území, protože když v těch velkých povodích, jako je Nil a další velké, velké řeky, zda dokáží skutečně klimatické změny v souvislosti s vodohospodářstvím zvládat. Eh, a tady máme tedy, nemáme žádné poučení z minulosti. Eh, zvyšování rostoucí hladiny eh, moří, to je relevantní jenom pro některé země a toto zvyšování hladiny moří má Eh, dopad dnes, eh, prosolování půdy, eh, větší nebezpečí v případě bouří. Bangladeš byl, byl, je místo, které bylo zmíněno, kde tyto riziko morské hladiny zvyšující se bylo zmíněno. Poslední eh, riziko, které eh, zmiňuji, je nějak poněčkud jiné, je to reakce eh, na to, jak na ty klimatické změny politika reaguje, hledá různé zmírňující a adaptační politiky, ale tyto politiky mohou mít nežádoucí negativní do Um, dopady. A když mluvíme o těchto adaptacích, je potřeba se zamýšlet nad tím, aby neměly nějaké dopady právě na posílení uh, rizika. Uh, biopaliv uh, je jedním z příkladů z minulosti, kdy dotace do těchto, do těchto biopaliv vlastně vedly k rozšíření pěstování v Latinské Americe určitých eh, plodin a to vedlo k dalšímu kácení eh, lesů a konfliktům kolem půdy. Takže ty, ten dlouhodobý dopad těchto politik je třeba předem zvažovat. Jak jsem eh, slíbil, uvedu dva příklady. Jedna je občanská válka v Sýrii. Před tímto konfliktem, tedy před rokem eh, mezi lety 2006 až 2011, bylo eh, v Sýrii největší zaznamenané sucho a to mělo dopad na živobytí mnoha obyvatel, zejména zemědělců, kteří žili na venkově 85 procent dobytka vyhynulo v tomto období a spousta farem přišla vlastně o své živobytí kvůli tomuto suchu. To vedlo ke stěhování lidí z venkova do měst a již ve městech, která byla hodně hustě obydlená, eh, tam byl velký příliv obyvatel 1,2 až 1,5 milionů iráckých mm, eh, uprchlíků přišlo v tomto roce, v roce 2011, ještě navíc narostly také ceny potravin a to vedlo vše k humanitární krizi, která vlastně přispěla k vypuknutí těch protestů, které vedly, eh, vlastně jsou dnes eh, v podobě té občanské války. Klimatická změna není jedinou, jediným faktorem, který vedl k těmto konfliktům, ale vidíme, jak klimatická změna eh, spolu s jinými stresory vede k tomu, že vláda není schopná řešit ty narůstající tlaky mírovým způsobem. Další příklad jsou záplavy v Tajsku v roce 2011, nejsilnější monsunové deště za 30 let, 2 miliony lidí dotčeno těmito dešti a to bylo uprostřed politické eh, nescho, politických neschod, které vlastně trvaly od roku 2008. Nová vláda byla právě jmenována a tato katastrofa byla určitým testem pro eh, vládu, která vlastně právě přišla k moci a ten test neprošel. Ta reakce vlády na tu eh, eh, krizi a rozdělování pomoci bylo vnímáno jako netransparentní, nerovnoprávné a stalo se to katalyzátorem politických protestů, které vypukly a trvaly až do eh, vojenského převratu v roce 2014. A poslední věc, která se e, týká těch rizik a propojení e, s klimatickými Eh, změnami. Eh, poslední příklad, který chci uvést, jsou eh, nevládní ozbrojené skupiny, různé povstalecké, teroristické skupiny, organizovaný zločin a jak tady, jakou provázanost tady najdeme s klimatickou změnou. To jsme zkoumali loni a ukázalo se, že klimatická změna přímo nevytváří tyto skupiny, ale mm, přispívá k prostředí, v kterém tyto skupiny fungují. V těch křehkých kon kontextech mohou teroristické skupiny lépe operovat a e, klimatická změna přispívá k této křehkosti a to otvírá prostor pro tyto skupiny. A některé tyto skupiny se snaží přebrat úlohu státu jako islámský stát pak je tady také nejistota živobytí, e, to znamená, že e, e, všeobecná populace je náchylnější k tomu být rekrutována do těchto skupin, zejména mladí muži, kteří nemají žádnou perspektivu proč eh, je to důležité, abychom to vnímali v tom, té celé komplexnosti toho problému, zejména, protože dnes vidíme tendenci politické, eh, že tyto teroristické skupiny jsou všechny eh, dávány do škatulky islamského terorismu. Ta realita je mnohem komplikovanější, je potřeba, abychom to vnímali šířeji, abychom chápali motivaci, co vlastně motivuje vznik takovýchto skupin skupin a také prostředí, v kterém eh, eh, se jim daří. Můžeme, pokud pouze, tedy pokud toto pochopíme, můžeme tyto skupiny nazírat adekvátně. A když se vrátím k, těch, k těm sedmi klimatickým eh, rizikům, hovořil jsem o tom, jak jsou propojené, jak jsou komplikované a když co tím myslíme, že když tato rizika vlastně se spolu dostávají do součinnosti a tak se vzájemně vlastně ještě umocňují, zhoršují. A to znamená, že to jsou systémová rizika a to následně znamená, že tyto, tato systémová rizika musí být také e, řešena způsobem, který odráží tuto jejich více rozměrnost. A to znamená, že je potřeba integrovat eh, aktivity v různých politických eh, oblastech. Ne, nemůžeme fungovat v jakýchsi oddělených silech. Je potřeba, aby zahraniční politika, bezpečnostní politika a e, rozvojová spolupráce, humanitární pomoc a e, také mírové aktivity a prevence konfliktů, aby všechny tyto politiky šly ruku v roce, abychom vlastně tyto politiky propojovali a to s celkovým e, cílem zaměřit se na, více na prevenci a zaměřit se na posilování rezilient, rezilientnosti, odolnosti vůči těmto změnám. Zde tedy poznámka pod čarou, že pouze pochopit klimatickou změnu jako bezpečnostní riziko neznamená, že známe že, si, že reakce na toto riziko je v rukách bezpečnostních agentur. Většina těchto agentur, které mají na starosti bezpečnost, tím souhlasí, že tedy oni nemohou nabídnout riziko, eh, pardon, řešení těchto problémů. Mají určitou roli, ale abychom toto mohli řešit komplexně, musíme zapojit další aktéry. A ty aktéry, začín, aktéři jsou ti, kteří formují zahraniční politiku, musí vzniknout klimatická diplomacie, musí se stát prioritou a ESVČ je určitě na čele tohoto úsilí rozvíjí klimatickou diplomacii, strategii, která se zaměřuje na klimatickou eh, bezpečnost. Eh, vedle toho je Eh, je potřeba, abychom se posunuli k těm preventivním akcím, nejenom k řešení eh, krizí. A to je velmi obtížné, eh, zejména v situaci, kdy těch krizí je více a politici řeší hlavně tyto krize a je potřeba, aby od toho odstoupili a řešili i dlouhodobě preventivní kroky, protože ty dnešní ten se například v těch velkých povodích zatím ještě neaskalovaly, ale zatím tedy nebylo potřeba nic dělat, ale je třeba tady postupovat preventivně, aby těm konfliktům bylo zabráněno. zahraniční politika má úlohu v tom, že musí zajistit eh, eh, soudržnost a koherentnost a jakousi integraci všech těchto jednotlivých politik. Eh, Eh, má možnost se dívat až za ta konkrétní opatření v rámci mezinárodních rámců, tak aby pařížská smlouva eh, nebyla paralelní k jiným, eh, k jiným, prostě, k jiným programům a abychom nacházeli synergie. Počínaje tedy systémem OSN, dále humanitární organizace, které jsou klíčové, ale také rozvojové organizace jako Světová banka a potom také bezpečnostní architektura eh, OSN. Eh, Rada bezpečnosti OSN a ti, kteří tvoří zahraniční politiku, musí dbát na to, aby tato rizika byla brána seriózně a aby se na ně hledali odpovědi. Rozvojová spolupráce a rozvojová spolupráce a humanitární pomoc eh, tady bychom Eh, chtěli, eh, máme jakousi eh, rovnici, kdy jedno euro na prevenci rovná se čtyři eura na řešení konfliktu a měli bychom tuto rovnici otáčet a měli bychom zajistit, měli bychom tedy se od, odklonit od, jenom od těch symptomů, protože celá řada humanitární pomoci jde do oblastí krize a humanitární pomoc jako taková neřeší ty problémy, neřeší ty příčiny, není prevencí takže třeba, že máme humanitární krize v současné době, je třeba navázat je na dlouhodobý přístup, dlouhodobé preventivní řešení. Dalším důvodem proč máme tento přístup přes taková ta sila je, že financování je oddělené. Máme financování na přizpůsobení se změně, máme rozvojovou pomoc, máme humanitární pomoc a my potřebujeme integrovat ty finanční nástroje, aby projekty a programy mohly eh, jít nad rámec těch svých sektorů a máme tady dobrý příklad tohoto to je nástroj posilování stability a e, míru. To je jeden, jeden jediný nástroj, o kterém vím, který to integruje. Má zatím malý finanční objem a potřebujeme však takovéto obdobné nástroje. A můj poslední, poslední věc je e, propojit e, přizpůsobení se klimatickým změnám a budování posilování e, míru. A tady máme již první e, projekt, který byl e, financován evropskými fondy Nepál, Sudan a tady ten přístup, který je použit a který doufáme, že bude šířen, to jsou vlastně to je ty projektu, které chceme do budoucnosti. Ještě poslední dvě věci ke klimatické politice. E, zmírňování dopadů je nejlepší prevencí těch rizik klimatické křehkosti, takže snižování, snižování toho navyšování teploty, toho oteplování, ale i když se nám podaří to, tohoto dosáhnout, tak jsme se vlastně už již došlo k určité klimatické změně a tu budeme muset řešit v následujících 20 až 50 let a to je třeba řešit přizpůsobením. Tady je potřeba více financí a jde o to, aby tyto finance dosáhly, ty, dosáhly na ty nejzranitelnější a na ta místa, je, kde jsou konflikty, protože zatím to ty, ty prostředky nejdou do těchto oblastí a přitom tyto oblasti jsou nejzranitelnější. A pokud začneme investovat do těchto zemí, je potřeba, aby ty adaptační programy skutečně vzaly eh, v potaz ta rizika, aby nezůstávaly v těch svých eh, silech, aby tam byl zapojen aspekt i eh, uchování a budování míru, jinak bychom opět zase posílili stávající konflikty. A úplně nakonec obrana a bezpečnostní politika. Jak jsem již říkal, je potřeba eh, eh, si uvědomit to, že vojenské eh, složky po celém světě, včetně evropských, uvažují o klimatických změnách v souvislosti s reakcemi na katastrofy Eh, takže mm, eh, zapracovávají to do svých misích a i ty své mise přizpůsobují, ale my se potřebujeme dostat za toto. Nemůže to být jenom reakce na katastrofy, je potřeba rozšířit ten záběr a to eh, uvažování. Já jsem velmi rád, že od kolegy zaznělo, že již toto začíná na politické úrovni, ale také vlastně v terénu a to rozšířit to strategické uvažování v rámci vojenských a bezpečnostních složek tak, aby tyto chápali, že eh, i klimatické změny by měly do toho širšího záběru obrané politiky být zaprazovány. To není jenom o klimatické změně, jde o to, abych, že se ty různé trendy zbližují. Urbanizace, klimatická změna, eh, ekonomické nerovnosti, Eh, nárůst populace. To je to, proč i klimatická změna tyto věci jak si umo, umocňuje a je potřeba, aby klimatické změny byly zapracovány i do obraného plánování, co to znamená v oblasti vybavenosti, co to znamená v oblasti systému včasného eh, eh, varování. Prostě do všech těchto aspektů by měly klimatické eh, změny být zapracovány. A uzavřu tím, že bych rád zdůraznil důležitost Eh, institucí, které mají na starosti obranu a bezpečnost, aby tyto instituce eh, prováděly osvětu o těchto rizicích. Tyto instituce umí přesvědčovat politiky a měly by je přesvědčit i v tomto. Děkuji a nyní pan eh, profesor Thor Benjaminson. Okay. <clears throat> Thank you very much. Děkuji děkuji za pozvání. Skutečně je to pro mě velká čest, že jste mě pozvali, eh, abych mohl hovořit na toto důležité téma. Takže já eh, já v podstatě již od 80. let jsem prováděl jsem prováděl výzkum v Africe, ano, a později eh, jsem se zabýval eh, otázkami konfliktu o půdu a mm, říct, eh, jak víte, změna klimatu nyní přispívá, jak se ví, právě hodně ke konfliktům a násilí. Již jsme trochu o tomto také tady slyšeli. A africký Sahel často je prezentován jako typický příklad místa, kde e, takovéto konflikty Eh, právě jsou, jako třeba jezera v Čadu. A mm, můj, eh, já obecně řečeno jsem skeptický k takovýmto závěrům a pokusím se vám vysvětlit, proč Změna klimatu je nebezpečný proces, který je třeba brát vážně, ale eh, důkazy ze Sahelu nám ukazují, že konflikty a násilí v tomto regionu mají e, politické a historické příčiny. A problém, e, proč tedy dáváme vinu změnám klimatu, je, že to i my e, dnes tedy říkáme, že to je i příčinou džihadismu, ale samozřejmě teoreticky může hrát roli, ale empirické důkazy nám říkají trochu něco jiného. Změna klimatu se stala bezpečnostním prvkem mezinárodní politiku, když Al Gore a IPCC dostali v roce 2007 eh, cenu míru, tak nor, norský výbor právě zmínil jako příklad Sahel za tyto klimatické války. Dnes se méně hovoří o klimatických válkách, mm, když nedávno máme, nedávno na to vyšly knihy, ale Eh, říká se, že změna klimatu je takovým multiplikátorem hrozby, ale co to skutečně znamená a jak, jaký význam eh, má změna klimatu jako příčina těchto konfliktů. Zatím to není úplně jasné, zatím to jasně nevyplnilo z celých těch diskuzí. Takže to je Eh, obálka knihy, která vyšla minulém roce a když diskutujeme o eh, klimatické bezpečnosti v Sahelu, tak hlavně otázka je, jaký je dopad změn klimatu v Sahelu. A tento dopad často se prezentuje jako, že vede k suchu a k dezertifikaci. Eh, a dochází k dezertifikaci nějakou, nějakým významným způsobem, to je otazník. Tato kniha, která byla zveřejněna v roce 2016, to je taková revize eh, mezinárodního výzkumu dezertifikace a kde se analyzuje stav věcí. A hlavní, mm, co z toho vyplývá ohledně Sahelu, je, že od velkých such v 80. letech se zazeleňuje Sahel. Takže proč vědci hovoří o tom greeningu, o tom ozelenění? ke kterému dochá- začalo více docházet v posledních dekádách, to je pravda, ale média pořád to prezentují jako oblast, desert se, kde se e, šíří poušť. To jsou takové fotografie ze severního Mali, abyste si udělali vizuální obrázek e, toho zazeleňování. Ano, toto všechno je, jsou obrázky ze stejného místa a ukáži vám změny v průběhu roku. Thierry Arno, můj, Thierry Arno, můj kolega ze Toulouse, ten to fotografuje, on je z hlavních ekologů působících v Sahelu. On začal monitorovat změny vegetace v severním Mali na začátku 80. let. Ten první obrázek je deš, období dešťů v roce 84, to byl velký rok sucha, velkého sucha, nejhorší rok v 80. letech a jak vidíte, srpen to je hlavní měsíc, kdy prší, takže vidíte, že to byl velice špatný rok, mm, skoro žádná tráva. A nyní uvidíte stejný strom, potom na všech fotografiích, tedy je to v podstatě stejná fotografie. Tato také byla pořízena ve špatném roce, v roce 85, kdy pršelo trochu více a více trávy narostlo. A rok 88 to byl velice dobrý rok. 89 nebyl tak dobrý, 92 docela dobrý rok, na 99 velice dobrý rok. Takže tady máte vizuální obrázek toho zazeleňování, ke kterému tam dochází od 90. let vlastně. A toto ozelenění i vidíte z nebe, tedy když vás zajímají satelitní obrázky, tak to eh, dali dohromady geografové ve Švédsku, kteří porovnali satelitní obrázky z roku 82-99 a Tady si uděláte dojem, jak obecně se šíří zeleň právě v Sahelu od eh, doby velkých such v 80. letech. Takže eh, dešťové srážky se zvýšily. Ano, ano, to, s tím je spojeno to ozeleňování samozřejmě. Eh, já jsem se rozhodl, že vám ukážu dešťové srážky v Dakaru, což není typický Sahel, ale má srovnatelné měření jako Sahel a ukazuje vám ty variace, v podstatě ref, kopíruji to, co jsme viděli v Sahelu. No, mm, takže vidíte zde i ty špičky eh, eh, od roku 85 do roku eh, 2015 a tady vidíte ten obecný trend, který v podstatě platí pro celý Sahel dobré srážky, především v 50. letech a potom 70. 80. leta byla velice suchá a poté došlo k postupnému nárůstu a aspoň částečně se obnovily ty dešťové srážky na ty původní limity. Takže Sahel je zelenější než kdykoliv předtím, tak pořád v médiích čteme a blogy čteme, kde násilí údajně v tom regionu je spojeno se se změnou klimatu. Například to je takový francouzský článek se Le Monde, kde hovoří se o nedávných, nenávném nárůstu džihadistů v centrálním Mali a Eh, to je jedna z největších džihadistických skupin eh, v Mali a tam v tom článku se píše, že to je také částečně způsobeno změnou klimatu, tento nárůst průnik džihadistů. A Mali, jak víte asi, mnoho z vás ví, cen, máme centrální Mali, severní Mali, v podstatě ty jsou pod kontrolou různých džihadistických skupin, kdežto města, vlastně v podstatě jenom města, má pod kontrolou stát a armáda. A v posledních letech jsme zaznamenali také, že farmáři, menší farmáři a pastevci se e, přidávají k těmto džihadistickým skupinám. Proč? Asi z toho, tady nemůžeme z toho vinit změnu klimatu, eh, protože tady eh, jasně zjistíme, že v posledních des, desetiletích, i jak tam plynula eh, ta pomoc, tak to nemůže být kvůli tomu. Takže tady asi podle mě jde o dva procesy. Za prvé, oni nemají přístup k, k pastvinám, takže to je problém, že se jim to blokuje. A takže jsou marginalizovány tyto skupiny lidí, farmáři a pastevci jsou marginalizováni a nemají přístup eh, k těm pastvinám, kde by mohli pást eh, eh, dobytek v dobách sucha. Tam je ten přístup zablokován. A to se děje kvůli rozvoji zemědělství. Mm, zemědělství se rozvíjí na úkor pastevectví, pastevecké činnosti. Takže tato marginalizace pastevců, to vede k tomu, že vzniká více a více konfliktů mezi zemědělci a pastevci, jméno v malé, ale i v celém Sahelu. A potom korupce ve státní správě také se zvyšuje. A to je velká překážka pro řešení sporů o půdu. A takže tyto dva procesy zvýšily rozhořčení mezi obyvateli na venkově a to takhle i zvýšilo eh, jejich chování mm, a pocity proti establishmentu, proti vládě. A džihadisti to s nimi umí, umí hrát na tyto city. A <clears throat> takže ten, tyto pocity mezi venkovany v podstatě vůbec mezinárodní komunita nepochopila. A Naopak, Mali, na, to, na Mali poukazuje jako na vzor demokratického rozvoje. A od doby, kdy začala krize v Mali v roce 2012, tak do té doby mezinárodním společenství Mali bylo vzorem, kolébkou africké demokracie. A také bylo velice zajímavé i podívat se na kontrast mezi tím mezinárodním obrázkem Mali a interními debatami v Mali, které se týkaly korupce, krize demokracie v Mali. Proč? Eh, proč tedy ti zemědělci a pastevci se zapojují do džihadistických skupin? A já mimo jiné jsem i eh, studoval tedy eh, projevy Amadu Nakufa, který je mm, hlavním džihadistickým lídrem ve středním Mali. A já jsem si prostoroval jeho projevy, kde on viní úředníky, soudce, elity ve státě a také i ty tradiční elity viní z korupce, z eh, všudy přítomné korupce a špatné zprávy věcí veření a on zde obhajuje pastevce a pastevectví obecně. A on má kolektivní podporu právě těch lidí, kteří mají pocit, že se dostali na okraj společnosti a že je elity ignorují. Co způsobuje tyto konflikty v Sahelu? Jsou to konflikty o půdu takhle podle mého výzkumu a výzkumu spolu s kolegy, tak chci zdůraznit dva procesy e, konkrétně. Za prvé je, je zde politika a legislativa, která vede k tomu, že se, mm, že pastevcům se brání přístup k, k pastvinám v dobách sucha, v těch e, sezónách sucha, kde je sucho a Eh, přístup k vodě se jim blokuje. A potom korupce, která podkopává důvěru lidí ve státní instituce. V zásadě změna klimatu může samozřejmě také hrát roli, ale doposud je těžké vůbec jasně zjistit, jaké jsou dopady změn, na, změn klimatu na Sahel. Víme, že tam teploty stoupají, ale nevíme, jak to bez těmi modely dešťových srážek jak ty budou ovlivněny změnami klimatu. Víme, že tady jsou určité modely, klimatické modely, které většinou před, před výdají hm, více srážek než předtím. Takže asi dojde ke změnám klimatu v Sahelu, ale do jaké míry to ovlivní užívání půdy tam, to nevíme samozřejmě tak, jak se bude měnit klima, tak budou, eh, bude ovlivněn způsob užívání půdy a tím se budou zvyšovat tenze napětí mezi lidmi. Ale důkazy, které máme teď, nám ukazují, že politické příčiny jsou daleko důležitějším vysvětlením stávajících potíží v Mali. Děkuji. Eh, děkuji, pane profesore. A nyní bych chtěla eh, vyzvat paní Malin Mobjörk, aby se ujala slova. Děkuji vám a děkuji za pozvání. Nyní mám před sebou eh, výzvu jedné celé hodiny a navázat na to, co zde již zaznělo. Jsem ráda, že jsem zde pracuji eh, na Štokholském mezinárodném, mezinárodním mírovém eh, výzkumném institutu SIPRI na eh, projektu, který se týká klimatických změn v bezpečnostním kontextu Evropské unie. Také bych chtěla nastolit poněkud širší přístup, o který usilujeme na SIPRI. Tady se již hovořilo o nutnosti rozšířit e, e, povědomí a znalosti o e, klimatických změnách a bezpečnosti. To je oblast, která se velmi rozrůstá a my se snažíme proskoumat tedy propojení mezi klimatickými změnami a bezpečnostním kontextem až po násilné konflikty, které vždy mají politické, historické aspekty, ale snažíme se také eh, zjistit, jak, za jakých okolností mají také klimatické změny dopad nebo změny způsobené klimatem dopad na bezpečnost a Další oblast, na které pracujeme, se týká eh, mezinárodních organizací a eh, jejich reakci na eh, rizika klimatických změn. Například se zaměřím na EU, OSN, ASEAN a další mezinárodní organizace, které Samozřejmě i eh, analýzy jednotlivých zemí hrají velkou roli protože i země mají zájem ovlivňovat tyto organizace. Ale tyto organizace eh, sehrávají klíčovou roli při řešení eh, tohoto přeshraničního a velmi komplikovaného rizika, kterému čelíme. A třetí oblast Eh, do které se také snažíme přispět a sice uvažujeme, jak vyvinout systém buď adekvátnější eh, eh, reakcí, a přispět tedy názory, jak lépe zmírňovat a rozptilovat tato rizika. Máme řadu partnerů eh, v politické oblasti, ale také v akademické a vědecké, takže jsme takovou organizací na rozhraní. Já také spolupracuji s Nikolasem Brembajnem z eh, Švédského institutu pro mezinárodní záležitosti. Now how this works. Ah, yes. A little bit more. Takže několik slov o výzvách obrany a bezpečnostní politiky. Lukas Rüttinger se toho již dotkl, ale já bych také ještě dodala několik bodů z mého hlediska my víme, jak klimatické změny ovlivňují a e, známe také příčiny a dynamicky, dynamiku konfliktu. Je nutno e, rozlišovat mezi tím, co způsobuje e, konflikty a co má dopad na jejich dynamiku, protože příčiny konfliktu mají pak vztah, jak pracovat na prevenci, ale dynamika konfliktů musí být také zkoumána, abychom věděli, jak k tomu přistupovat. Je nutno tedy pochopit, jak klimatické změny ovlivňují konflikty. A konec konců neovlivňují všechny eh, konflikty. A já eh, se nejvíc zabývám konflikty ve východní Africe, ale myslím, že tam jsou ty důkazy mezi eh, tím propojením jasně, jasné. Další oblast se týká k bezpečnostní strategii aktéru a také mezinárodního rozměru, jak klimatické změny jsou výslovně zmíněné v řadě eh, bezpečnostních politik. A aspoň 100-120 zemí uznává, že klimatické změny jsou relevantní pro jejich národní eh, bezpečnostní politiku bezpečnost eh, se také týká eh, vnímání, tedy hraje to také roli při uvažování o budoucnosti a zejména bezpečnostní vnímání potravin, vody, a ovzduší. A pak eh, klimatické změny ovlivňují také mezinárodní mise, zejména kde se vyskytují, v jakém prostředí se ty mise realizují a také eh, různé bezpečnostní rizika. So there are three different areas where definitely climate change. Takže jsou to eh, oblasti, kde klimatické změny určitě hrají roli. Na tomto pozadí je důležité také chápat, že klimatické změny vyžadují změnu politických reakcí. Toho se dotýká například hodnocení rizik a řada dalších aktuálních témat, k nímž se ještě vrátím. Dále eh, politika klimatické, bezpečnosti a Evropské unie. Myslím, že je důležité se ohlednout zpět, abychom se mohli podívat dopředu. My jsme už připravovali kontext eh, klimatické bezpečnosti v minulosti. Eh, o tom se také zde již hovořilo. V roce 2008 známý Solanův dokument nebo Solanová kniha vám určitě něco říká. To vlastně připravilo půdu pro práci v této oblasti v Evropské unii a v tomto dokumentu se právě vyskytoval ten termín multiplikátor hrozeb. Ve stejném roce došlo k aktualizaci komisi, předchozí e, e, strategie EU. Tam se ale změnil tón a výslovně e, došlo k uznání, že klimatické změny jsou nejenom globální hrozbou, ale i hrozbou evropských zájmů, klíčovou hrozbou evropských zájmů. Takže tam šlo spíše o tu bezpečnost mimo hranice EU a že to má tedy dopad na bezpečnost Evropské unie. Celá řada prací pak Evropské unie probíhala na toto téma, ale myslím, že selhání klimatických jednání o Kodaní, v Kodaní zejména ubralo um, na tempu um, této iniciativě, nicméně další procesy pokračovaly a ty představují základy toho, kde se nacházíme dnes. Lisabonská eh, smlouva z roku 2009 určitě ovlivnila eh, tu bezpečnostní politiku a také komplexní eh, bezpečnostní politiku, která přesahuje rámec vojenské spolupráce. Je to mnohem širší, protože propojuje různé typy bezpečnosti do jednoho rámce. A pak je absolutně nutné vnímat, co se děje vně EU. Je to agenda 2030 a pařížská dohoda o klimatické, klimatických změnách, e, e, které přinášejí návrhy, jak pracovat a jak a že je nutno myslet a pracovat celostně, komplexně a přeshraničně. Bezpečnostní strategie EU vznikla eh, v loni v létě. Eh, a Já to vnímám jako kombinaci všech aspektů. Klimatické změny jsou součástí eh, tohoto rámce spolu s ostatními aspekty bezpečnosti pro Evropu. Tato bezpečnostní strategie zdůrazňuje například to, jak eh, je ohroženo teritorium, ale i eh, lidé. Dále, že eh, klimatické změny a ničení životního prostředí také prohlubuje konflikty a také je nutno eh, vyvíjet eh, eh, odpovědi nebo reakce, zmírňování rizik. Takže zdůrazňuje otázku prevence. Zapotřebí je zaměřit se na ty hlavní příčiny. A tady probíhá práce i na úrovni OSN, jak řešit příč, hlavní příčiny Ukazuje se, že bezpečnostní strategie má velmi komplexní přístup, pokud je o chápání bezpečnosti ve všech jejich dimenzích a jde také o nutnost zmírnit jednotlivé eh, okolnosti a příčiny bezpečnosti. A to lze skrze prevenci. A, a pak na jednotlivou výzvou je, jak toho dosáhnout. V loni jsme mm, při, vypracovali konkrétní případovou studii, analýzu o tom, jak evropská eh, akce vnější činnosti se vyrovnává eh, s těmito riziky a já bych vypichla několik těch klíčových zjištění. Já se domnívám, že od kdy tato bezpečnostní strategie se vynořila, tak v Evropské unii proběhlo již mnoho práce na toto téma. A my to také sledujeme a snažíme se to vtělit do studie. Ale tuto případovou studii jsme vypracovali eh, v loňském roce a několik zjištění je, myslím, stále ještě relevantních. Vycházeli jsme z dokumentu, ale také z rozhovoru s klíčovými představiteli EASVČ. Pokud jde o výzvy, když Evropská služba vnější činnosti byla Eh, vytvořena, eh, tak sebou přinesla, přinesla i nové formy spolupráce, které eh, předtím možná neexistovaly. A to nebylo vždy snadné. Měli jsme různé mandáty, různé tradice, různé koncepce. Takže EASVČ hraje také roli jakéhosi svorníku, jakéhosi zprostředkovatele mezi jednotlivými e, e, středisky a také národními přístupy. My se domníváme, že panuje ještě určitá nerovnováha, nepoměr mezi eh, schopností pracovat na těchto tematických eh, problémech, které jsou mnohdy dlouhodobého charakteru, spolu s dalšími orgány eh, a experty Chce-li někdo pracovat na eh, problematice klimatické bezpečnosti, musí být také eh, expertem. Pokud jde o ten komplexní přístup, eh, tak jde tedy o široký přístup, ale také o důraz na eh, krátkodobé akce, na eh, krátkodobé intervence, zásahy. Eh, tedy ta reaktivní stránka je také důležitá, i když je zatím jen na papíře, ale obsahuje v sobě i preventivní dlouhodobé myšlení, což se v praxi ještě zcela neprojevuje. Třetí oblast mluvit o bezpečnosti není zcela běžné, protože názory na na to, co znamená bezpečnost, eh, se různí. Někdy eh, bezpečnost jde ruku v ruce s militarizací, ale odvolávat se nebo poukazovat na bezpečné území neznamená pouze hovořit o tom, že se jedná o mm, oblast tedy zajištěnou po vojenské stránce bezpečnost může znamenat lecos a e, tedy definovat ji není snadné. Pokud jde o nástroje, e, které EASVČ má k dispozici, je tady klimatická diplomace, celá síť klimatické diplomacie, vytváření sítě, zelené diplomacie. Náš dojem je, že to je síť, která již existuje, mohla by hrát roli, ale zatím ji nehraje. A ale aby mohla, musí eh, skutečně být funkční, musí mít eh, pomyslné svaly, musí skutečně eh, zabrat a dále prevence konfliktu a mírotvorná činnost. Já myslím, že prevence konfliktu je nebo bývá často zdůrazňována, ale je to obtížná věc, protože organizace se zejména zabývají akutními konflikty, ale prevence musí jít ruku v ruce s rozvojem. A třetí oblastí je také, jak to propojit tedy s rozvojem a posílit odolnost skrze rozvojovou spolupráci. Takže myslím, že viděno z tohoto úhlu musíme více zdůrazňovat odolnost a e, práci na strategických dokumentech a skutečně posilování odolnosti. Když to tedy vidíme z tohoto úhlu pohledu a když se díváme do budoucnosti, a mnozí zde v místnosti vědí eh, mnohem více, co se děje v této oblasti, ale snažíme se o tento komplexní přístup vytvářet rámec, eh, jak naložit s bezpečnostní eh, činností v EU a pak také je nutno um, eh, do toho zapracovat posuzování rizik vyplývajících z klimatických změn. Um, vyžaduje je to ale systematické myšlení. You to prioritize since climate risk they are so broad, they are so they are systemic risk. EU must also make maybe. Uh, Evropská unie musí nalézt své priority, musí si zvážit, na které oblasti se zaměřit pro budování těch kapacit. A to je obtížná otázka, velmi komplikovaná, eh, dosáhnout těchto, této prioritizace. Ale abychom prakticky mohli budovat kapacity, musíme takové priority nastavovat. To se Eh, v této práci také navazuje na eh, dovednosti včasného varování a tato kapacita či dovednost včasného varování z pohledu klimatické je stále, klimatického je stejně eh, jaksi velmi krátkodobé a několik měsící a tady měsíců a tady musíme propojit s tím preventivním přístupem, jak dlouhodoběji preventivně pracovat. Strategicky je pak třeba uvažovat o vedení, strategickém vedení, které je dlouhodobé, které je konzistentní a stejné po určitou, eh, po delší dobu. A já vnímám, že některé ty oblasti, které uh, oblasti zejména, které se týkají implementace bezpečnostní po, uh, Mm, politiky eh, jsou jednak interní a externí osa a jedna mm, v souvislosti s bezpečnostní politikou a pokud tedy nevnímáme tuto osu interní, externí, tak zároveň bychom Eh, do toho měli zapracovat i ty věci, které již byly zmíněny, jako migrace, eh, všechny ty další aspekty, abychom nebyli v těch jednotlivých eh, silech, abychom mohli bezpečnostní rizika řešit komplexně. Takže v rámci toho, eh, té struktury, kterou nastavíme, je třeba uvažovat o té integraci, o tom propojení, protože ten rámec, ta architektura existuje, ale je potřeba ji naplnit a propojit. Děkuji. Madam, now I open the floor for discussion. First, I would like to ask Mrs. Valero, according Nejdříve poprosím paní Valero, která je koordinátorkou, aby eh, vstoupila s první otázkou. Já budu hovořit švédsky. <clears throat> Prosím, abyste eh, si nasadili sluchátka a předně chci eh, všem srdečně poděkovat, kteří dorazili a kteří nám poskytli tak zajímavé informace. Zajímavé byly i fotografie a doufám, že eh, přednášky budeme moci i získat, eh, protože by bylo dobře si je uchovat. Já bych eh, se ráda dotkla toho, co zde zaznělo v úvodu, a sice účinky klimatických změn pozorujeme v různých oblastech. Hovoříme-li o Africe, Eh, můžeme konstatovat, že dopady jsou zcela jiné než v jiných regionech nebo zemích světa. Takže je nutno jasně diferencovat. V Sýrii eh, klima eh, zcela patrně přispělo k propuknutí konfliktu. V Mali to byl asi též jeden z konfliktů nebo důvodů konfliktu. A Mali vždy byl příkladem africké země s funkční demokracii. Opakovaně se na Mali poukazovalo, jak eh, zvládnout demokracii na africkém kontinentu a přitom je Mali jedna z nejchudších zemí světa. Byla tam demokracie, která fungovala více-méně dobře, ale eh, stále tam propukaly konflikty uvnitř země eh, opakovaně. Pak tam byl i problém s obchodováním s drogami, drogy, které proudily z Latinské Ameriky a pak byly vlastně eh, postupovány dále do západní části Afriky. Takže vlastně je to země, která je prostoupena konflikty a byla vlastně zneužívána tímto způsobem. Pokud jde o otázku demokracie, Možná, že bychom se měli eh, věnovat e, i situaci meteorologických institucí e, v Mali, e, kde ostatně pracuje mnoho expertů a ten institut spolupracuje také se švédskými experty a ti se snaží učinit z klimatu skutečně faktor bezpečnosti. Jde o to zabránit tomu, aby se pouště dále šířily a eh, snaží se tedy jaksi eh, plánovat budoucnost, která bude eh, zelenější. My jsme zjistili, že v Mali je nejen sucho, ale jsou tam i období dešťů ale zjistili jsme, že deště přicházejí v nečekaných dobách, anebo jsou mezi nimi delší intervaly, anebo jsou prudčí než v minulosti. To znamená, klimatické změny jsou určitě důvodem pro eh, změnu vzorců přeháněk nebo dešťů. A tudíž eh, je nutno se tomu přizpůsobit. A mm, neschopnost se přizpůsobit určitě vede také k prohlubování chudoby, migrace a mm, útěku lidí z Mali. Takže klima je také jeden z faktorů, které eh, eh, tuto zem ovlivňují. Dále bezpečnostní problematika v Mali ta musí být také předmětem studia. Samozřejmě nelze vždy eh, přicházet s vojenskými odpověďmi na ohrožení bezpečnosti, zejména když jsou konflikty eh, vyvolávány eh, klimatickými změnami anebo i vojensky a má to dopad na nejrůznější oblasti Eh, infrastrukturu a tak dále, která je také postižena klimatickými změnami. My se musíme eh, snažit eh, o odpovědi tak, aby naše společnost uměla lépe zvládat klimatické změny a účinky, které to má. My ve Švédsku jsme už po léta poukazovali na efekty klimatických změn a říkali jsme, že to je jeden, jedna z největších hrozeb a že se to netýká pouze bezpečnosti lidí, ale i teritoriální bezpečnosti. A tam někde musíme začít, protože zde ve výboru v Evropském parlamentu hovoříme o bezpečnosti, o územní bezpečnosti, kterou tematizujeme, ale myslím, že je nutno vnímat také, že eh, bezpečnost lidí přesahuje tento rámec. Jde o to, ehm, aby přežila nejenom území, ale i eh, lidé, eh, abychom zajistili životy lidí, takže musíme přesunout to těžisko. Ehm, na příkladu Mali jsme viděli, že často v mnoha oblastech jsou eh, přijímána izolovaná opatření, ale my je musíme umět propojit eh, komplexně k ním přistupovat. Eh, ve výboru se zabýváme také bezpečnostně politickými a zahraničně politickými otázkami, ale v parlamentu máme i jiné výbory, například výbor pro životní prostředí nebo výbor pro zahraniční věci a také se, také tam se diskutují věci často e, izolovaně, odděleně od sebe a proto i my bychom měli z, vytvářet tato propojení, abychom eh, se zaměřili na problémy v jejich celistvosti a e, souhře. Já další poznámky ani otázky nemá, nemám, ale děkuji vám za prezentace. Doufám, že je obdržíme, abychom si je mohli uchovat. Thank you, Mr. Leeds. Děkuji. Pan Líc. Děkuji. Paní eh, předsedkyně. Já budu hovořit anglicky, ale paní předsedkyně říká, můžete hovořit i německy, ale pro mne samozřejmě je jednodušší angličtina, nicméně můžete hovořit německy. Jak je, jaké je vaše přání? Já se budu držet angličtiny. Jsem velmi vděčný za panel, který se zde dnes sešel. Je to jedno z témat, které jsme předkládali. Je to téma, o které máme velký zájem, zejména v některých frakcích. Já jsem uh, E, e, poslancem za Německo, za sociální demokraty a já jsem se ptal paní Mogarini, co si myslí o klimatické diplomacii. Ona řekla, že je pro toto úsilí a řekla tež, že je potřeba asi jeden a půl roku, než bude vypracována zpráva k tomuto tématu. Uh, Eh, ta zpráva se již dokončuje a měla by být zveřejněna mm, do měsíce či tak nějak. Eh, eh, a mám, takže na tu zprávu se velmi těším a mám na vás konkrétní otázky. Já jsem člen DV mm, a včera jsme se sešli s zástupci parlamentů eh, národních eh, afrických parlamentů a eh, my bychom otázku klimatu a bezpečnosti měli vlastně zapojit do všech i obchodních politik. Mám první otázku. V rámci obchodních jednáních s Kanadou jsme dosáhli toho, že obě, nebo obě strany se zavázaly v té dohodě, že chtějí pozitivně implementovat pařížskou e, dohodu. A táži se, zda to je téma e, evropské politiky, zapracovat to tedy i do obchodních vztahů. Vedle toho jsem si vyslechl švédskou prezentaci a zaznělo tady, že ta síť potřebuje být trošku více obalena masem svaly a otázka je, je tedy, jaké ty Svaly je třeba eh, posílit, protože některé ty svaly již na místě jsou, ale možná potřebují eh, posilovat tak, aby odpovídali potřebám, které, eh, které máme. Vedle toho a se chci zeptat na spolupráci s OSN. Já jsem navštívil OSN a vím, že mají vlastní klimatický eh, program a mm, pro nás by možná bylo zajímavé podpořit tento eh, eh, program. A poslední otázka. Kolegové, němečtí kolegové a další dánský kolega, francouzský kolega pracují na klimatické diplomaci v rámci pařížské úmluvy a Eh, otázka je, zda je tu, eh, zda je možné, že to že se věci nějak změní po Brexitu, protože vím, že britská klimatická diplomacie je tež silná, možná o ní přijdeme, přijdeme o ní, kterou tedy diplomacii bychom měli vzít jako tu, na kterou se můžeme obrátit, spolehnout a měli bychom možná rozšířit naše zahraniční eh, služby i o specialisty na klimatickou diplomaci, kteří Mm, eh, by v rámci, eh, my jsme se sešli na úrovni měst v COP21, protože se hodně hovořilo o tom, že klimatická diplomacie závisí na městech a vychází z měst a možná, že naše zahraniční služby by měly být vybaveny lepšími komunikačními službami na úrovni měst, nejenom na úrovni jednotlivých, jednotlivých vlád. <clears throat> Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji. Tolik tedy naši zájemci z pléna. Já bych též ráda řekla několik slov k tomuto panelu a přidala i e, e, otázku z, ze své pozice jako běžné členky podvýboru, nikoli její předsedkyně. Chtěla jsem navázat na to, co říkala paní Valero a to totiž, že v různých regionech má klimatická změna jiné vlivy a jiný dopad na bezpečnost. A k tomu bych doplnila, že i ve stejném regionu může mít e, různé dopady a mohou být jak pozitivní, tak e, negativní, e, tedy dopady na bezpečnost. Já bych zmínila a mm, se, tedy ty severní oblasti Arktidu, kdy e, tání ledovců nepochybně zlepšuje výhlídky na rozvoj těchto oblastí arktických, jako je například Grónsko. E, umožňuje to původnímu obyvatelstvu z toho určitým způsobem profitovat ze situace globálního oteplování. Akademicky si možná můžeme říci, že i otevření severních námořních cest by mohlo být um, určitým přínosem klimatických změn, pli, pli, um, pozitivním důsledkem změn pro obchod ale zároveň tady jistě je, a zejména v době globálních eh, politických eh, bezpečnostních nejistot, a tady eh, bych kvitovala, citovala strategickou analýzu na to, která říká, že jednotliví aktéři buď pozitivně využijí Eh, tu situaci a nechci tím nějak eh, jak si snižovat ty negativní dopady klimatických změn, jako eh, je Bengálský záliv a další situace, kde dochází k, k mm, zvyšování mořské hladiny a zaplavování při pobřežních oblastí, ale Chci jenom zmínit, že politické postoje jednotlivých eh, hráčů mohou, nevždy, mohou třeba nevždy vést k negativním eh, věcem s ohledem na eh, klima a to z historického pohledu. To není žádná novinka. Možná v tom rozměru je to určitá novinka, ale ne ten samotný mm, pokus. My jsme prožili historicky války v Evropě a e, víme, že takové pokusy existovaly. Já musím e, přiznat, že Mm, když jsem poslouchala pana profesora Benjamincena a když jsem se dívala na profesní životopisy našich eh, panelistů, tak eh, a já jsem, když jsem vybírala i ty panelisty, tak jsem chtěla velmi, eh, velmi intenzivně mít norského eh, panelistu a nebo obecně eh, skandinávského, protože vím, že Skandinávie je velmi úspěšná eh, v mnoha oblastech Eh, například eh, zalesňování, ale tam se to jistě daří, když je tam ta přírodní podpora v podobě eh, deště a bez nezbytného bez, bez nezbytného zavlažování je to um, jistě mnohem uh, náro, náročnější. A otázka Sahelu, tady bych ráda zmínila kinetické aspekty. Eh, víme o konfliktu, který začal na severu Mali kvůli migračním tokům z Libie a zároveň i dovozu zbraní, což bylo asi důvodem k nejenom interním důvodem, ale i externím důvodem. A pokud máme přímo propojit všechny tyto aspekty, je třeba ehm, se, si uvědomit i to, že ty aspekty jsou velmi rozmanité a e, ta komplikovanost celé té problematiky e, je zvlášť e, zvlášť patrná u tohoto panelu. Ano, bylo řečeno, že máme tu strukturu, že máme tu architekturu, ale že je třeba jí jaký přímo navázat na obranou a bezpečnostní politiku, to je otázka, protože e, je tady i obrácený aspekt, ve, například ve velmi násilných kon, mm, konfliktech, jako například na východní uh, Ukrajině, je i nebezpečí uh, kontaminace, která může přispět ke klimatickým změnám. A v celé řadě těchto konfliktů je toto, eh, je toto nebezpečí a musíme eh, to vzít v potaz našimi aktivitami, tak abychom tyto konflikty zmírňovali Mm, zabránili použití zbraní hromadného ničení, jako jsou chemické zbra, zbraně. To nebezpečí tady je a víme, že i v Syrii tyto chemické zbraně byly použity a to jak víme, ta, ten konflikt v Syrii nebyl důsledkem jenom toho sucha, ale bylo to důsledkem eh, a, a, politického vývoje interního. Takže já bych ráda, abyste zareagovali na tyto mé úvahy, protože téma je velmi zajímavé, ale zároveň velmi složité a obtížně strukturovatelné. A navrhuji, abyste vystoupili ve stejném pořadí. Takže pan Porter první. Děkuji, děkuji členům za otázky a poznámky, děkuji kolegům v panelu za provokativní připomínky a úvahy ohledně těch studií a eh, na adresu toho, co, o co my se snažíme v EU. Za prvé, my nechceme zjednodušovat věci, ano. Je zde takové pokušení zjednodušovat problémy, ano, to je velké pokušení a já myslím, na celém světě, bez ohledu na toho, koho kdo zastupuje, tak často spadne do té léčky, ale my to neděláme. První věc, kterou jsem řekl, je, že jsem řekl, že to není přímo čará věc a těžké tam dělat taková jednotná, jednoduchá rovnítka. Ano, to není jednoduché tako, dělat takovéto rovnítko a to neděláme. Já myslím, že nikdo to takto přímo nedělá takový kauza, kauzální vztah. Tam nevytváří, to by bylo naivní, tedy mezi klimatem a změnou klimatu a konflikty. Ale eh, jiná věc je, zdali v těch konfliktech mm, vůbec někde eh, takový, takový, takové pojítko je, či není. A na paní Valero – koncepce. Ano, jde o bezpečnost lidí, ale to není. E, tedy, e, ano, je, jde o humánní bezpečnost civilní tedy a nejenom nám nejde, nám nejde pouze o vojenskou bezpečnost e, z vojenského pohledu. To je velice široká definice bezpečnosti já, když si vyberu různé regiony třeba, já jsem si nevybrala Sahel jako region, ale já nutně nesouhlasím tedy s tím, co tady bylo řečeno, že klima není tou příčinou tam v Sahelu, ale já jsem se snažila to ukázat na příkladech. A samozřejmě zjednodušovat nemůžeme. Eh, ano, klimatická diplomacie. Já jsem měl to potěšení v roce 2001, že jsem byl požádán před pár lety v předchozí práci panem komisařem Pettenem, abych pracoval na implementaci kardivského procesu, kde šlo o to zakomponovat ekologii do ostatních politik. A to se teď dělá, tedy samozřejmě v dopravě a tak dále, ale také šlo o to integrovat ekologii do našich zahraničních politik, rozvojové politiky a tehdy i do té vznikající společné obrané bezpečnostní politiky. A toto nás vedlo k myšlence vytvořit tu síť zelené diplomacie. A když jsem se vrátil po letech asi před rokem do této funkce, tak jsem s potěšením zdědil funkční zelenou diplomacii. A nejenom, že lidé v komisi a v dalších institucích zde v Bruselu úzce spolupracují samozřejmě. My bychom samozřejmě rádi měli více expertů k sobě, ale bohužel ne, ale to je, takový je svět, ale ta si zahrnuje i zahrani- ministerstva zahraničí, členských států a také i naše delegace v terénu a diplomaty na ambasádách EU, kteří působí lokálně. To je jediný způsob, jak můžeme pracovat efektivně s relativně malým počtem lidí, tedy vytvářet ten, tyto sítě. Ano, kapitoly o udržitelném rozvoji ve všech našich eh, smlouvách o volném obchodu, tak tam zůstanou. Eh, to pan, paní, paní komisařka Malstremová nemusí říkat a ujišťovat vás o tom určitě. A ta myšlenka, že chceme zvyšovat tlačku těch, v těchto smlouvách, ano, to je našem zájmu. A také snažíme se využívat eh, tyto eh, smlouvy k tomu, abychom zvyšovali normy, standard. Eh, v některých oblastech máme vysoké ekologické sociální standardy a v jiných třeba ne. To se ne, nestavuje třeba na Kanadu, ale v jiných eh, s jinými částmi světa třeba ano, takže chceme, aby naše podniky samozřejmě tam si mohly konkurovat s ostatními podle rovných podmínek. A další otázka OSN a e, e, obnovitelné zdroje. Ano, říkám tomu, ano, ano, ano, jsme pro rozumnou, pardon, rozumnou obnovu a mm, systém OSN a eh, ten peacekeepingový pilíř OSN. Ano, to podporujeme i má, máme nějaké lídry v té klimatické diplomacii zde? Já bych řekl, že ne. Máme některé země, které třeba udělali více kroků, více integrovali toto téma do svých zahraničních politik, třeba Spojené království, ale ne jsou sami. Nizozemsko eh, je hostitelem té planetární iniciativy, to již bylo třetí akce v řadě akcí. Takže zde to je obdivuhodné, co dělá Nizozemské ministerstvo zahraničí. Já už jsem asi vyčerpal čas. Bohužel náš čas je omezený. A abychom neubírali čas řečníkům dalšího kola, kteří jsou tady, tak prosím, buďte stručný, pane Rittingere. Ano, děkuji, děkuji za tyto otázky. Určitě já bych chtěl zareagovat na některé z nich i na ty argumenty, které jsme vyslechli během prezentací. Nesmíme dávat je do opozice, tyto argumenty. Ano, někdy se to zjednodušuje v médiích, ano, a seriózní e, výzkum mm, ten říká, že to je velice rozhodující faktor a například proto my se snažíme hledat třeba pojítko mezi eh, změnou klimatu a jaká může být interakce změn klimatu, tedy s, eh, s konkrétní situací. Většina eh, lidí souhlasí, že se klima mění a je třeba pochopit, že dopad, který to bude mít, to bude záviset na způsobu řízení, vládnutí, bude to záviset na tom, zdali marginalizují určité skupiny obyvatel, na tom, jak tedy mm, jsou zranitelné ty skupiny, takže to je pravda. A opět, proč je to tak důležité? Tady jde o to řešení je to důležité, protože pokud my eh, budeme mít řešení pro tato rizika či konflikty, tak nesmíme dále zvyšovat eh, tu eh, naši zranitelnost vůči změnám klimatu. Změny klimatu musíme brát do úvahy. A máme i hm, příklady peacebuildingových projektů, například ve východní Africe, centra, komunitách ve východní Africe, eh, která mm, budují tam mír, peacekeepingové komunity. A eh, tyto komunity potom eh, se staly odolnější vůči suchu, protože měly lepší způsoby, jak zvládat konflikty a jak zvládat nebo jak využívat, hospodařit s přírodními zdroji. Takže to je třeba ta otázka toho pastevectví. Takže samozřejmě Eh, budování míru může pomoci eh, změnám klimatu. Poslední dva body. Dopad na různé regiony. Like to... to je, také bych chtěl zdůraznit, a některé ty příklady jsme slyšeli, nejenom, že bychom se měli zabývat těmi nejvíce eh, si konfliktními oblastmi, příklady Mali a Syrie. To jsou situace, kde tyto země byly nejvíce stabilní a nejvíce rozvinuté, jako Syrie. Ne? Syrie například. A vidíte, i ty jsou ohroženy. A to má samozřejmě, <laughs> to má velký potom dopad eh, i v těchto zemích. A jsou zde některé evropské země, které jsou v popředí s touto tematikou. Ano, my hodně pracujeme se německým ministerstvem zahraničí, které se tímto zabývá už aspoň 8 let a velice aktivně a velice se snaží integrovat e, e, toto tematiku do svých programů, tak aby klimatická diplomacie se stala prioritou i na jejich ambasádách a e, zpráva, tato zpráva byla zveřejněna v roce 2015 snažili se prosazovat toto během svého předsednictví i teď během G, v rámci G7. Nizozemsko je další příklad a Švédsko je další země, která je více a více aktivní eh, v oblasti eh, bezpeč, klimatické bezpečnosti. Pan profesor Benjaminsen, jenom velice jasně, já tady nespochybnuju změnu klimatu, to je důležité, já jsem se to snažil říct, já to teda zopakuju. Co spochybňuji? Spochybňuji tu ideologii nebo myšlenku, že eh, změna klimatu je jednou z hlavních příčin konfliktu v Sahelu. To vychází z, mé, z mých empirických výzkumů a my se snažíme nalézt příčiny konfliktu a to dělám. A já se obávám, že když se příliš zaměříme na změny klimatu v Sahelu, no tak eh, my, a často v Sahel se zmiňuje jako typický příklad konfliktu zapřičeněného změnou klimatu. A já si myslím, že když my budeme pouze pořád poukazovat na to, že je to změna klimatu, která způsobuje konflikt, tak tím, eh, jak si dáme do pozadí daleko důležitější příčiny, eh, a budeme, eh, a, které podle mého jsou důležitější a my je budeme podceňovat. My již v Mali působíme 30 let a skutečně málo kdy lidi mluví o změně klimatu. To moc neslyším. A já jsem byl i eh, působil jsem v roce 2008 na oficiální, v oficiální delegaci misi ministerstva a my jsme se tam setkávali se zástupci obyvatel a orgánů úřadu a tak dále a tehdy my jsme eh, se ptali, eh, jak je to se změnou klimatu a jak je to postihlo a mm, tehdy my jsme měli schůzky, asi 48 hodin schůzek a, a všichni eh, lidé se kterými jsem se sešel, tak mluvili o změnách klimatu ale to bylo poprvé, kdy jsem slyšel někoho zmínit změnu klimatu. Takže to v podstatě vyprodukovala ta politická agenda, kterou tam začali prosazovat, takže začali eh, reagovat na to, co slyšeli, eh, na ten mezinárodní diskurs. Předtím by to nenapadlo. Teď pár poznámek k Syrii a k Eh, k jezeru, k oblasti velkých jezer v Čadu. Takže jezero v Čadu se nezměnilo ve velikost, se nezměnila od 70. let a eh, tady máme, pokud vás to zajímá, máme na to eh, velice dobrý článek Žeromaka Brena, který vyučuje zem, geografii na Sorboně. V minulém roce zveřejnil článek, který se nazývá Mýtus o <clears throat> zmizení jezera Čad. To si můžete vygooglovat a teď v Syrii. My organizujeme pravidelně debaty, akademické debaty o Syrii, o Syrii a, a to je také k dispozici. Možná, pokud vás to zajímá, takže můžete si nalézt eh, tyto zdroje eh, a naše postoje eh, k tomu, jak je změna klimatu důležitá v těchto konfliktech. Děkuji, pane profesore paní Malin Mombierk. Děkuji. Velice stručně naváží na některé otázky, které zazněly. Jedna oblast, která se týká toho, jak můžeme tedy překonat eh, tu roztříštěnost. To je důležité, abychom, když chceme změnit eh, politiku, tak musíme pracovat multidisciplinárně, průřezově. A vy tady se můžete ponaučit od ostatních organizací, když chcete změnit eh, způsob eh, organizace, tak eh, se můžete můžete se, může, musíte se naučit dávat motivace, pobídky, um, musíte se naučit klást otázky jinak, pokud chcete zjistit, jaká jsou rizika změny klimatu. Tady nejde o to, že chceme eh, zhoršovat eh, ten problém změn klimatu. Ne, my chceme, aby toto téma se dostalo do našich každodenních programů. Musíte tedy se naučit klást otázky jinak a eh, to je <laughs> součást tohoto našeho integrovaného přístupu. Potom samozřejmě budete muset dodat zvláštní kompetence a know-how a také budete muset změnit organizaci jako takovou. A tady my na úrovni OSN a podobně my eh, pracujeme na organizačních záležitostech, abychom eh, mm, umožnili různým částem jedné organizace eh, lépe spolupracovat, vyměňovat si informace i aby ta spolupráce, aby měla informací fungovala mezi různými organizacemi. Takže eh, chtěla bych zdůraznit pobídky. Ano, je třeba motivovat k tomu. To je důležité. Thank you, madam. I would like to, to thank all panelists for very... Já chci poděkovat všem panelistům eh, za jejich účast a zaslouží si potlesk. Thank you very much indeed. Uh, stay the next. Děkuji vám a prosím zůstaňte zde, protože dalším bodem je eh, diskuse o návrhu stanoviska.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

Okay, ladies and gentlemen, please be seated. Once more, our time is limited, and I would like to start uh, next point of the agenda immediately. Dámy a pánové, prosím, záměte svá místa, abychom mohli okamžitě pokračovat dalším bodem našeho programu. Je zde autor stanoviska, místo předseda parlamentu pan Joan Mircea Pasku a jménem celého podvýboru bych mu chtěla poblahopřát eh, k jeho vysokému vyznamenání, které nedávno obdržel, a sice od japonské vlády, přímo od eh, japonského císaře, pokud vím, takže srdečně vám blahopřeji. A nyní můžeme přistoupit už k podstatě tohoto bodu, totiž jedná se o zřízení Evropského programu průmyslového rozvoje v oblasti obrany zejména zaměřeného na podporu konkurence schopnosti a e, schopnosti inovace obranného průmyslu Evropské unie, abych citovala e, plný název. E, odpovědný příslušný výbor je ITRE, paní François Grostet je zpravodajkou. A po úvodní výměně názorů proběhne tedy projednání návrhu zprávy dnes odpoledne a v poledne 23. listopadu je e, uzávěrka pro předkládání pozměňovacích návrhů. E, projednání pozměňovacích návrhů je e, naplánováno na Štrasburg. Tam se vynasnažíme svolat mimořádné zasedání abychom dodrželi časový harmonogram, takže to by mělo proběhnout ve Štrasburku, eh, a sice 14, 14. Eh, prosince a pak eh, konečné schválení, myslím, v únoru. A také stanovisko ITRE v AFETu. Takže bez dalšího řečnění máte, pane Pasku, nyní slovo vy. Já vám Paní předsedkyně, především děkuji za blahopřání a k programu, Evropskému programu průmyslového rozvoje v oblasti obrany. Bych chtěl říci, že časový harmonogram je velmi nabitý, velmi těsný. Jedná se o pilotní projekt na dva roky a v podstatě eh, to asi neschválíme v první části roku 2018 a tím pádem to nevstoupí v platnost, tak aby eh, to platilo již v roce 2019 až 2020, s čímž počítá komise. Řekl bych, že obecně viděno je to projekt, který doplňuje již stávající výzkumné iniciativy a programy v tomto Eh, odvětví a nyní jde o eh, vývojovou fázi, to znamená tu eh, nejriskantnější a nejnákladnější část jakéhokoliv výzkumu, který má šanci na implementaci. Také je to zamýšleno jako pod, podnět k iniciativě a spolupráci mezi evropskými zeměmi. Samozřejmě není to podpora vývozu, anebo není to také návod k silné militarizaci, jak by si eh, někdo mohl eh, představovat. Více méně eh, jde o posílení podporu skutečnosti, že prožíváme jak jakousi změnu paradigmatu. Dosud obrana spadala do eh, výsostné pravomoci národních států a financování pocházelo výlučně z eh, rozpočtu národních států, ale nyní se Evropská unie rozhodla, eh, že svým Tímto pilotním projektem podpoří některé fáze v oblasti výzkumu a vývoje což znamená, že národní financování bude i nadále stěžení, ale současně chceme mm, vlastně využít tohoto nového financování z Evropské unie. Otevírá se tady možnost. A řekl bych, že Čím silnější bude toto evropské financování obrany a bezpečnosti, eh, tím eh, více možností bude mít i parlament eh, vyjádřit se k způsobu užití těchto finančních prostředků. My jsme zatím obdrželi asi třicítku pozměňovacích návrhů. Mezi nimi je i něco, co v návrhu komise chybělo. Parlament schválil řadu usnesení, Eh, odkazujících k kategoriím eh, zakázaných zbraní. A proto tyto zbraně nebudou eh, tedy povoleny v tomto programu. Chceme zajistit, aby to bylo jasné a proto se to promítne i do našeho stanoviska. Jsou zde určité problémy týkající se způsobilosti financování, protože e, zjevně situace mm, nebo realita je mnohem komplikovanější, než jak si to autoři představovali a také mm, realita e, z účasti třetích stran e, je složitější, než jak se očekávalo. Takže mm, na to musíme nalézt řešení a hodláme ještě předložit e, další pozměňovací návrhy e, s tím, že nakonec budeme moci říci, že jsme v podstatě pokryli všechny zajímavé a důležité aspekty Jedním z problémů je také, jaké druhy nákladů budou, budou kryty. Budou to reálné náklady nebo takzvaně způsobilé náklady? To je další otázka, kterou je nutno ještě vyjasnit. A také způsob eh, eh, implementace programu nebo projektu, role stávající EDI, pokud jde o strukturu, kterou komise chce vytvořit. A za třetí, budeme muset ještě vyčkat, protože nyní o tom e, e, jednají členské státy v radě, takže musíme vyčkat výsledku jejich e, jednání. Myslím, že musíme usilovat o e, silný rozpočet, když e, to přeroste z pilotního projektu v projekt reálný, pokud k tomu dojde, protože dosud je to financováno prostředky z jiných programů a také je nutno zajistit vyváženost, protože budeme muset také posílit jiné snahy, eh, které se netýkají pouze zbraní, ale eh, například na preventivní diplomacii, která bude oproti minulosti posílena. Takže je zde mnoho zájmů, jak je normální. Někteří eh, říkají, že disponibilní finanční prostředky nejsou dostačující, jiní říkají, že jich je příliš. A my se nacházíme tady, tedy ve fázi, kdy budeme muset tedy kalibrovat, utvářet naše eh, názory a hledat také eh, konsenzus. Myslím, že moji kolegové, kteří se seznámili s dokumentem, eh, budou asi uvažovat o tom, jak přispět a ve Štrasburku pak proběhne první posouzení, eh, když budou předloženy už všechny pozměňovací návrhy a také proběhne první diskuse stínových zpravodajů. A jak paní předsedkyně navrhla, Eh, nebo naznačila, vidíte, že je to velmi těsný časový harmonogram. Děkuji vám. Děkuji vám za eh, tyto eh, poznámky. Pokud vím, jsou přítomní dva stínoví zpravodajové, pan Zdrojevský a paní Valero a pan Castaldo je také stínovým zpravodajem. Je zde ještě někdo další, který byl zmocněn mluvit jménem někoho jiného? Ano, vy mluv, budete mluvit za pana pan Ordena. Dobře, takže slovo má nyní hned pan Zdrojevský. Děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně. Já se vynasnažím o stručnost. A také bych chtěl úvodem poblahopřát eh, panu Pasku eh, za dobře odvedenou práci. Eh, já jsem byl trochu nebo jsem se obával, že k této zprávě bude předloženo příliš mnoho pozměňovacích návrhů, které ji rozmělní, ale naštěstí se to nestalo. A také mějte prosím na paměti, že v ITRE bude k tomu ještě předloženo stanovisko. Kolega Marinesku eh, je eh, pro posílení satelitních programů jako Kopernikus eh, a dalších, které by měly posílit naši bezpečnost v Evropě. Pokud je o pozněvací návrhy, tak ty z celého srdce podporují a domnívám se, že příloha by měla eh, obsahovat i cíle, které nebudou financovány eh, z tohoto programu. Jde o to, aby ty skutečné záměry eh, byly zřejmé a bylo jich dosaženo. Mám za to, že se jedná o skutečně vážnou věc a nákladnou věc, mm, nákladný pilotní projekt eh, financován eh, z úspor ehm, eh, jiných programů. Takže jedním slovem musíme být v tom úspěšní a také e, to vyžaduje lepší publicitu e, a musíme tedy zajistit, aby bylo využito celého evropského potenciálu a nic nebylo e, promrháno. A žádné dobré vědecké instituce by neměly být vyloučeny z účasti na tomto programu. A ještě něco. Pozměňovací návrhy zpravodaje přis přispívají k realističtějšímu charakteru návrhu, eh, komis, návrhu zprávy komise, protože volají pro eh, po spolupráci konzorcia s třetími zeměmi. A proto se domnívám, že program by mohl dosáhnout vyšší úrovně eh, konkurenceschopnosti a efektivnosti. Takže závěrem chci říci, že konečně zde máme zprávu, Eh, v rámci níž nebo prostřednictví, eh, které se Evropa snaží posílit eh, svou bezpečnost. Děkuji. Děkuji. A nyní dávám slovo panu Krasnodarskému. Já zastupuji pana Van Ordena tutaj, ale jedno... Děkuji. Já zde Zastupuji pana van Ordena a hovořím tedy jeho jménem eh, jako, zpravo, jako stínového zpravodaje EKR mm, v ITRE, tož, což jsem tedy já v ITRE a toto téma jsem řešil i v rámci ITRE. ITRE já sdílím názor pana Strojevského, eh, který eh, podporuje pozměňovací návrhy zpravodaje a rád bych upozornil na některé konkrétní věci, které zmínil i pan Pasku a navrhl jejich řešení. Já. Jsou tady pozměňovací návrhy pana zpravodaje, které hovoří o tom, že nevyváženost musí být odstraněna. Tady se myslí nevyváženost mezi star, takzvanými novými a starými členskými státy. Dnes ráno zde proběhlo zajímavé slyšení v této věci nejde eh, jenom o to, zda mají být podpořeny malé a střední podniky. Možná, že bychom měli mít i Eh, přechodné eh, mm, programy, které by umožnily eh, zapojení výzkumných center z východní a střední Evropy. Totiž dnes ráno jsme viděli mapu, kterou nám ukázal německý odborník a který ukazoval, že severovýchodní Německo je vlastně pole neorané, pokud jde o tyto výzkumné ústavy a viděli jsme takovou velkou nevyváženost eh, přítomnosti výzkumu. A program by neměl zároveň duplikovat jiné programy, ať již pod hlavičkou NATO nebo pod hlavičkou jednotlivých členských států. Měl by je doplňovat a ne je nahrazovači dokonce duplikovat. Pak je tady otázka definic, totiž jak de- definujeme způsobilé subjekty, které se mohou účastnit. Komise navrhuje definici eh, evropského podniku a to je příliš úzká definice, protože jsou tady společnosti, subjekty, které po mnoho let spolupracují se spojenými státy s a budoucnosti třeba se toto bude týkat i Spojeného království, protože nás čeká Brexit a, a, a nevíme, jak ta spolupráce pak bude v budoucnosti vypadat. A tyto firmy bychom, eh, nebo tyto subjekty bychom neměli již na začátku vyřadit. Je možné, že by měly ale, nebo je, bylo by žádoucí, aby byly vyřazeny ty uh, subjekty, které jsou ze zemí, které podléhají uh, evropským sankcím. Dnes dopoledne jsme hovořili také o významu uh, úlohy osobností a tento názor sdílím, že totiž eh, zase je zde určitá nevyváženost, takže ten, ten eh, výbor, který by měl eh, realizovat tento program, by měl být složen ze zástupců všech členských států, kteří by byli rovnoměrně zastoupeni, protože v oblasti obrany vidíme spolupráci mezi vládami, výzkumnými centry a mm, průmyslovými odvětvími. My za EKR eh, pozměňovací návrhy v tomto eh, smyslu předložíme, ale jinak se s, eh, s tím, co říká pan zpravodaj, stotožňujeme, že jdeme stejným směrem a že budeme mít velmi kvalitní výstupní zprávu. Eh, paní Valero, máte slovo. Děkuji. Na začátku chci poděkovat kolegovi Pasku za toto stanovisko. Je to velice zvláštní dokument, o kterém teď diskutujeme za 60 let jsme nikdy nepodporovali zbrojní průmysl prostřednictvím evropského rozpočtu. A vlastně tady i žádný článek smlouvy nepředvídá takovou podporu obraného průmyslu. A já myslím, že komise tady jde příliš daleko. Podle mě tento eh, návrh je riskantní. Vlastně jde o to podpořit průmysl, jehož hlavní problém je dnes právě příliš velké kapacity zbrojních systémů v Evropě a navíc máme eh, evropský obraný systém, který právě kvůli těmto příliš velkým kapacitám není efektivní v Evropě. A ptám se, je třeba teď ještě podporovat tento průmysl? podporovat prostřednictvím evropského rozpočtu? Já si myslím, že je třeba, abychom v různých členských státech eh, měli dobré vojenské kapacity, ale já se ptám, toto je dobré řešení. My předložíme alternativní návrh, který se týká spolupráce v oblasti výzkumu. A co navrhujeme my, je, aby existovala efektivní spolupráce v oblasti výzkumu mezi tedy členskými státy. A myslíme si také, že především není možné, aby eh, ani abychom tento typ programu financovali z evropského rozpočtu. Ani jedno euro na to nemůže jít. Návrh stanoviska za to děkuji, pane Pasku, děkuji za některé pozměňovací návrhy, které jste předložil. Především mám na mysli návrh 5 a 20. Pan Pasku, panem Pasku, pan Pasku o tom sám hovořil a také chci poděkovat za 16, 29 a 30 je třeba nastolit eh, takový vztah mezi mm, deklaracemi našeho parlamentu, mezi tím, co říkáme a tím, co děláme tím, co akceptujeme. Děkuji, pane Bosko. Jak jsem říkal, náš názor není stejný. A to vás asi nepřekvapuje. Colleagues, please. Kolegové, prosím dalšího stínového zpravodaje a to je pan Castaldo. Máte slovo. Uh, <clears throat> thank you very much, chair. Děkuji, Děkuji panu kolegovi Paskovi. Děkuji za vaši práci a za vaše úsilí. Samozřejmě to je agenda obrovsky významná, ale jako vždycky představuje velké příležitosti, ale také eh, velké eh, problémy, které třeba ještě vyřešit. A já půjdu rovnou k tomu bodu a řeknu, co nás tady zneklidňuje a co navrhujeme ve věci. Především chceme zdůraznit eh, význam a zásadní roli malých a středních podniků. To je zásadní pro evropský obraný průmysl a e, role e, těchto podniků není dostatečně zdůrazňována a je třeba je více podporovat. A podle našeho soudu určitá část projektu by v každém případě měla být vyhrazena malým středním podnikům a jedno z kritérií výběru těchto projektů by právě mělo být zapojit, zapojovat Eh, do, té, do těch sítí malé střední podniky. S velkým zájmem jsem si přečetla vaše návrhy, eh, změn, ve, ve kterých eh, se snažíte začlenovat výrobní malé střední podniky. Já mám trochu jiný názor na to, protože nelze tam E, e, tam v podstatě dávat e, tyto podniky, které třeba někdy mají 2000 zaměstnanců, protože podle definice, evropské definice jsou to podniky po 200 zaměstnanců, takže my vám řekneme, co si představujeme, jaká je koncepce malého středního podniku. A druhý aspekt, kde je třeba také intervenovat, je minimální počet členských států zapojených do spolupráce, tak aby měli nárok na financování z Evropského fondu. Komise navrhla dva státy. Já si myslím, že by se to mělo zvýšit alespoň na tři, tak abychom garantovali skutečný, že tam bude skutečný evropský duch že to bude skutečně inkluzivní program, že se překoná již ten model bilaterálních spoluprací, kterých, je máme, kterých máme již takto mnoho a vyhneme se tak riziku, že se vytvoří nějaké oligopoly a že se skutečně do toho zapojí multilaterální inkluzivní zkušenosti. Podporuji, ale velice dobře vidím váš návrh, který ruší kritérium způsobilosti pro Eh, to bylo těch 50% eh, vlastnictví. Já si myslím, že mm, je třeba zúraznit ne vlastnictví, ale kdo má kontrolu nad podnikem. Musí to být v evropských rukách a na to máme třeba eh, eh, mechanismy jako golden share a eh, to všechno to může obcházet. A zde my nemůžeme se vzdát velkého know-how, jenom, mm, ale na druhé straně musíme mít podobné mechanismy, které zajistí, že skutečně ty podniky budou, budou pod evropskou kontrolou. A nyní, teď, taková úvaha obecnějšího charakteru a výběru projektu. Já si myslím, že zásadní je tam doplnit ten požadavek, aby přispívali ke snižování duplikací a plítvání prostředky a aby přispívali k efektivitě průmyslu. A zde Eh, eh, samozřejmě jde o to překonat eh, to technologické vakuum, to je účel, ale také účelem musí být vynakládat méně prostředků a mít za to lepší věci. To je myšlenka, kterou je třeba jasně posílit. A poslední hm, důležitá věc, financování programu. Nemůžeme si dovolit, aby zde, hm, abychom vysílali milné signály nějaké i pokud jde o to, že budeme snad eh, ubírat finanční prostředky z jiných fondů, abychom je převedli sem. To je velice problematické a především mám na mysli eh, těch 4, 40 eh, milionů z rozpočtu, z udržitelného rozvoje, z životního prostředí, nesmíme zapomínat na financování programu Galileo od toho nemůžeme ubírat prostředky. My se budeme snažit maximálně, abychom tomu zabránili, protože podle mě to by byl úplně špatný signál pro veřejnost. Je to pro nás velká příležitost, jak jsem řekl, jde o velké problémy, které třeba překonat. My budeme pracovat konstruktivně, abychom tuto zprávu a toto stanovisko tedy vylepšili, abychom se dohodli uspokojivým způsobem. Nezapomínejme však na naše principy, jak jsem řekl, ty musí být silně obhajovány. Děkuji kolego a pro mě to je potěšení spolupracovat s vámi, s dalšími kolegy a budu se těšit na vyjednávání o tomto stanovisku. Thank you. Now Mr. Danjean. Pan Danjean. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji kolegovi Pašku, který vyprodukoval výbornou zprávu. Já mm, víceméně souhlasím s obsahem, ale jsou zde dva body, kde nicméně vás musím upozornit eh, na to, abychom byli bdělí. Eh, aspoň podle toho, co jsem slyšel od některých kolegů, tak vidím, že mám pravdu. První bod je, že tady máme co dočinění s obraným fondem, který musí vyprodukovat nějaké hmatatelné výsledky, výsledky pro naše armády. A tady nejde ani o nějaké experimenty přece. To není čistě experiment, to ani není něco, co by byl nový fond soudržnosti. To ne. To není strukturální fond, který by měl tady pomoci dohnat sklus spoždění některých států, aby se vybavili technikou, obranou technikou. Ne, to je fond určený ke zlepšení konkrétních vojenských prostředků a kapacit. kapacit. A já mám někdy dojem, že někteří kolegové vidí tento fond jako fond, který umožní zaplnit určitá vakua, eh, ne v oblasti vojenských kapacit, ale v oblasti průmyslové, v některých regionech, v některých zemích ne. To není strukturální fond, eh, proto je důležité si uvědomit, protože jinak bychom se minuli cílem u tohoto obraného fondu. Druhý bod, na který chci upozornit, a to mě trochu zneklidňuje, co, co slyším, je flexibilita otevření třetím zemím. Možnost, tedy naše otevřenost vůči třetím zemím, ano. Ano, otevřenost vůči třetím zemím dokonce eh, neevropským. Tomu asi neutečeme, protože tento průmysl je propojen. Ale Nejsem si jist, zdali by to mělo být na začátku zahájení tohoto velkého programu. Pokud od samého začátku tohoto nového programu otevřeme a dáme velkou flexibilitu třetím zemím, které ani nepotřebují to, buďme upřímní. Tady dokonce se mluvilo o Spojených státech. No pokud americký obraný průmysl by potřeboval Evropský fond, aby byl konkurenceschopný, No, tak prosím vás, to, takovéto historky nám nikdo snad nemůže vypravovat. Americký průmysl je dostatečně mocný, aby vůbec mohl již jaksi dostávat peníze z Evropy, protože Evropa si kupuje americký vojenský materiál. Přece ne, nemáme ty peníze pro to, abychom tím živili americký průmysl. Ano, pozor na takovéto chyby. Já nejsem proti určité flexibilitě, ale ta flexibilita by neměla být maximálním kritériem na samém počátku. Tady na samém počátku jde o to především skonsolidovat evropský průmysl, evropské technologie a z tohoto pohledu vyjádřuji souhlas s kolegou Kastaldem a Pasku v tom, že kritéria způsobilosti pro vybírání projektů by měla se týkat eh, toho, ne kdo jsou akcionáři, protože to je dost taková proměnlivá situace, eh, kdo je akcionář a kdo není, ale kdo má kontrolu nad tím podnikem. A eh, protože tady přece budeme brát peníze evropských občanů, tak snad, abychom je dali americké firmě, no politicky nevím, jak to je obhajitelné. Já si myslím, že to asi tento program nebude zrovna populární pak. A takže tím bych skončila. Pokud je o zbytek, tak určitě budu o tom jednat s panem Pasku a doufám, že tady máme vynikající základ a že se naše názory zblíží. Thank you, Mr. Děkuji a nyní prosím pan Líc. Paní předsedající, děkuji za Eh, zprávu pana Pasku a také za mm, práci, která byla na této zprávě vykonána. Já zde hovořím zejména ve prospěch těch pozměňovacích návrhů, které jsem připravoval. Ta právní, ta právní aspekty považuji za aspekty, které nejsou vyřešené, není toto předvídáno v evropských předpisech a proto je potřeba vytvořit nějaký větší rámec, který musí výjít z eh, toho výboru, který má práci na starosti. Pokud jde o dozorový orgán k autorizaci vývozu do třetích zemí, tady se mi líbilo to, co právě řekl pan Danžan, pokud jde o ty třetí země a jejich zapojení a otázka ochrany duševního vlastnictví, to je věc, kterou bychom měli řešit. Komise by měla dohlednout na zachování těchto práv a jejich eh, udržení v EU. A otázka zbližování dlouhodobě. Hmm, musíme společně tedy mm, dlouhodobě hledět do budoucnosti a to zbližování by mělo být součástí 125 Eh, eh, milionů na, na místo těch pěti, to, eh, to je žádoucí a jsem také vděčný za přílohu, která se týká malých zbraní a toho, že tyto by neměly být nadále vyváženy. To je důležitý krok předu. Děkuji, mm, děkuji za stručnost, protože zase Eh, již eh, nám eh, trochu utíká čas. Pan Zdrojevský se chtěl vyjádřit ještě jednou a pro, prosím ho o krátkou reakci, protože již nám dochází čas. Děkuji, hm, paní předsedající, jedna minuta, možná minutu, aha, možná minutu a půl mě to hm, zabere. Hm, já sdílím obavy pana eh, eh, Dažána, pane eh, Pasku v Pán Pasku ve svých pozměňovacích návrzích umožňuje účast třetích zemí a uvádí zde jednoznačně, že tato možnost bude podmíněna dvěma věcmi. Hmm, totiž pokud takové technologie neexistují v Evropě, to znamená, není taková technologie evropská, a aby to, da, eh, druhá podmínka je, a aby to nebylo v rozporu s bezpečnostními zájmy a druhá podmínka, eh, pokud je taková technologie nezbytná pro finalizaci probíhajícího projektu. A ty obavy tedy, které byly vysloveny, eh, ty jsou tím pádem velmi omezeny těmito dvěma podmínkami. Eh, dávám znovu slovo, slovo panu eh, Pasku. Eh, děkuji za vyslovené připomínky, budeme se nad nimi zamýšlet, budeme dále spolupracovat a těším se na naši, naše první setkání a spolupráci ve Štrasburku. Děkuji, tím uzavírám tento bod na dnešního pořadu jednání a hned bude navazovat další bod programu a to je budoucnost Evropské obrané agentury. Colleagues, please be seated. Thank you. We start... Děkuji a můžeme hned zahájit další bod našeho pořadu jednání, a sice bez prodlení tématem je eh, budoucnost Evropské agentury pro obranu. Je to opět workshop a máme zde dva panelisty. Bohužel ten třetí onemocněl a eh, nemohl dnes dorazit. Takže mám radost a privilegium, že mohu přivítat pana Kristiana Mellinga, který je zástupcem ředitele výzkumného ústavu Německé rady pro zahraniční věci a pana profesora, profesora Davida Versaje, který je eh, spoluředitelem Eh, na pařížské eh, škole ekonomické. S výkonným eh, ředitelem Evropské obranné agentury jsme se setkávali již častěji a Měli jsme možnost naslouchat jeho plánům o Eh, rozvoji této agentury. Nyní budeme moci si poslechnout názory dvou expertů, eh, kteří současně zastupují dva členské státy Evropské unie a v návaznosti na to mm, se eh, budeme těšit na diskusi. Takže pan doktor Mölling, máte slovo jako první. Děkuji vám, paní předsedkyně za uvítání a také za příležitost k vám promluvit eh, na toto zajímavé téma budoucnosti Evropské obranné agentury. Jedna drobná výhrada, nebudu mluvit eh, za svou vládou, eh, protože to, co řeknu, není oficiální linie německé vlády, pokud vím, ale o to zajímavější to možná bude. Takže já k vám promluvím jako někdo, kdo pracuje pro Evropskou obranou agenturu eh, již eh, asi 10 let. Znám eh, mnoho lidí a z této agentury a ve svém projevu bych vám chtěl narysovat obrázek, který neobráží institucionální současnou strukturu, ale kam bychom se chtěli dostat. A Mm, otázka institucí je eh, ta druhá část. A to je také výchozí bod eh, mé prezentace. Problémem Evropské eh, unie, mm, eh, který ovšem sdílá, sdílí s jinými, jako například OSN a tak dále, je, že má eh, velký problém naplnit životem obranou strategii, což není snadné. Technické řešení znamená kvadraturu kruhu a znamená to také spolupráci, abychom měli samozřejmě určité množstevní slevy, slevy z rozsahu a tak dále. Je to ekonomický ráj. Problém je, že vláda a průmysl tomu kladou mnoho překážek. Vláda, protože chce mít právo rozhodovat národně, na národní úrovni, zatímco eh, současně eh, nechápou, že nejde o jejich rozhodovací eh, kompetence, ale o schopnost implementace, to znamená schopnost konat je důležitější než schopnost přijímat rozhodnutí. Ale vlády stále podléhají iluze svrchovanosti, to znamená, že když rozhodnou, věci se stanou. Druhý problém, který máme, je obranný nacionalismus je zde potřeba návratnosti investic do národních podniků. To je považováno za nutnost. A to eh, existuje vlastně po celou dobu existence EU a vůbec od prvopočátku evropské eh, spolupráce. Důsledkem pro členské státy je to, že jsou méně schopny a více závislé na sobě při implementaci eh, svých rozhodnutí, což myslím není dobrý výsledek výsledek. Role a e, pravomoci Evropské obrané agentury. Je zde určitá mezera mezi e, schopností e, rozhodovat a konat. Řekl bych, že z důvodu této mezery EDA není způsobila pomoci členským státům v této kvadratuře eh, kruhu. EDA má od začátku silný mandát, zejména v kontextu těch eh, slavných eh, dní evropské obranné politiky, kdy to mm, kdy hlavním heslem bylo, aby, Evropsk- aby obrana fungovala v rámci Evropské unie. Ale to bylo víceméně přiškrceno po prvních úspěších národními ministry obrany. E, zatím je mnoho historek, rád vám o tom povyprávím e, později, ale toto se ve zkratce stalo. A proto mandát EDA mm, e, mandát EDA nikdy nebyla schopna naplnit. Lisabonská smlouva spolitizovala její mandát a dala jí roli hlavní obrané politiky a také rozvoje, což e, jsou e, politické e, problémy. Nejenom z toho důvodu, co jsem řekl již předtím o dovednostech a průmyslu. V roce 2007, tedy ve stejnou dobu, když se začalo diskutovat o Lisabonské smlouvě a úspěchu implementace, to už je situace jiná než v roce 2017. EDA se stala z inovátora v oblasti obrané spolupráce e, jakýmsi facilitátorem e, vinou členských států a souběžně institucionální kontext se změnil. E, my se nyní odkláníme od času, kdy armáda nebo vojsko žilo jaksi na ostrově v EU k situaci situaci, kdy máme mnohem hustější síť institucí, eh, které spolupracují eh, s obraným průmyslem, obranými organizacemi a tak dále. To znamená, na to se EDA musela eh, adaptovat nebo se měla adaptovat. Otázkou je, zdali to skutečně dokázala. A důsledkem toho všeho je to, že EDA se ponaž, ponořila nebo propadla do institucionálního kontextu EU, což je v podstatě dobrá věc. EDA byla jakousi flajkovou lodí, ale tím, že zhusla ta síť institucí, má k dispozici ještě více politiky, ale proto EDA se také stává více přehlíženou v tomto eh, bezpečnostním prostředí nebo bezpečnostní síti EU. Jaká by mohla být budoucnost EDA? agentura je stále eh, potřebná, nutná, možná ještě více než kdykoliv předtím důvodu změny bezpečnostního prostředí v Evropě i eh, v okolí. Takže co potřebujeme? Posílit EDA to znamená na straně jedné institucionální fungování a um, pravomoce EDA, eh, ale také strategické usměrňování, které eh, zatím je jaksi dvojznačné institucionální fungování a eh, pravomoce jsou nutné, aby se EDA dostala do centra toho, o čem se diskutuje, pesko kart a tak dále. Ale zatím eh, převažuje nerovnováha mezi jednotlivými nástroji, pokud jde o to, jak, eh, do jaké míry jsou povinné anebo volitelné. A to je něco, kde EDA podstatě eh, nemůže sehrávat eh, roli facilitátora, jestliže například CARD má eh, zůstat dobrovolným nástrojem, koordinovaný roční přeskum obrany ehm, protože členské státy své informace jaksi profiltrují a obrané plánování, které z toho vzejde, bude stát na hliněných nohou. Pokud je o strategické usměrňování, evropská globální strategie, anebo alespoň ten diskurs o ní, a to probíhá nejenom v Bruselu, ale v hlavních městech Evropy také, stále ještě není jasný, totiž nevíme, jestli hovoříme o obraně jako řízení krizi, anebo o skutečné obraně. To má obrovské dopady na roli EDA, na její vztah s komisí NATO a tak dále. To je stále ještě velká eh, otázka. Pokud eh, si eh, pročítáte eh, projevy vysoké představitelky, tak eh, z toho vyplývá, že obrana není nic jiného než řízení krizi, ale mnozí by chtěli mít mm, víc. A také do toho zapadá problematika autonomie. Když se podíváte do určitých dokumentů, tak se nic z toho nezměnilo, nebo velmi málo ve srovnání s peterburským rámcem. Takže eh, chybí nám tady něco v té mozaice? Eh, skutečně chceme posílit EDA, anebo pouze eh, tady máme dvojznačná prohlášení. Musíme si uvědomit, co znamená pro nás obrana, co by měla společná evropská obrana hájit, před čím by nás měla chránit, co by měla bránit. A to stále ještě není jasné, zejména když se odpověď obrátím do svého hlavního města. Závěrem bych chtěl předložit dvě obce, i když jich je více e, zejména jde ale o dvě. Za prvé jde o tedy posílení, to znamená zachovat tuto instituci jako mezivládního um, um, aktéra a mediátora a Hodnota toho spočívá eh, v tom, eh, eh, tedy uschopnit nebo dát EDA možnost hrát i roli jménem národních států, protože zanedlouho, a vsadil bych si na to, bude obrana i um, roli členských států. Takže by bylo dobře mít mediátora, který bude mm, zajišťovat propojení eh, mezi eh, jednotlivými hlavními městy a eh, bruselskou centrálou. A naopak. Druhá obce znamená jakousi integraci EDA, e to znamená zachování funkcí EDA, ale zasadit ji do širšího eh, rámce eh, eh, obrané bezpečnostní struktury. To znamená, ta, znamenalo by to vyšší hustotu institucí, které by měly ale současně mm, tedy více pravomocí a kompetencí. To by znamenalo ale, že EDA by přišla o svou identitu, byla by vlastně vstřebána jakýmsi širším rámcem institucí což by ale mm, mělo smysl, protože zatím, e, pokud vím, Evropská unie není ochotna hrát e, skutečnou obranou roli v tom smyslu, že bude nejenom řešit eh, krize, ale bude toho dělat více. To znamená, byla by to integrace obraného pilíře do určité bezpečnostní, institucionální krajiny takže pokud odpovědí na stávající změny v globální bezpečnosti a obranného řádu e, e, znamená pouze změnu právního e, rámce a základu EDA, tak to není ambiciozní. Je to příliš neambiciozní a zejména určitě to nezajistí více bezpečnosti a tady se vracím k tomu úvodu, proč, protože jsem také zde a proto bych si přál, Ehm, aby tedy budoucnost EDA byla lepší. Děkuji vám. Děkuji. A nyní bych chtěla eh, požádat pana profesora Versa, já by se ujal slova. E děkuji. za příležitost pohovořit nebo si pár slov o Evropské obrané agentuře. Já jsem deset let pracoval jako ekonom na ministerstvu obrany a nyní jsem akademikem a pro mne je tedy mm, jednodušší hovořit o těch eh, tvrdých eh, datech, protože tady se jaksi lépe argumentuje. Já bych chtěl zmínit eh, mm, otázku kompetencí, které jsou v různých agenturách a v různých eh, rámcích. A opírat se, většinou když o tom hovoříme, hovoříme o specifických eh, scénářích budoucnosti agentury a když jsme se chystali na, tuto, na tento workshop, tak jsme, jsme se zamýšleli nad tím, Eh, reflektujícím dokumentem eh, z července Evropské komise, který hovoří o různých eh, dostupných mm, dovednostech a schopnostech této agentury. A pokud se podíváme na nedávný vývoj a obraného fondu, PESCO, te, tak i přes tyto nedávné vývoje ty závěry, ke kterým jsme došli, platí. Ta otázka kompetencí je určitým tématem, kterému říkáme slon v místnosti, tedy něco, o čem se nehovoří, ale je tu, to většinou se mluví o na tu, ale eh, tady o to tolik eh, nejde, ale vypadá to, že to, co je hlavním problémem, je, že se spíš hovoří o eh, průmyslových politikách, nikoli o vlastní obrané politice. A proto já budu hovořit právě o tom zaměření se na obranou politiku, potom na eh, vývoj těch kompetencí, které EDA má. A poslední bod, eh, který se přímo týká eh, aktivit vojenských na jedné straně a, a civilních na druhé straně, protože stále tady musíme v, ob, v oblasti obrané politiky uvažovat o různých technologiích dvojího užití. A poslední předběžná poznámka Eh, EDA má svůj vlastní rámec, který je právě stále předmětem diskuse a jde o to, abychom v rámci eh, tohoto, této struktury byli schopni využít všechny eventuální možnosti, které máme mezi mezivládními rámci a tím, co má komise. A to nám dává příležitost, i protože máme zvláštní eh, postavení eh, vysoké mm, Evropské eh, obrané agentury a to jí umožňuje využít několik vládních mm, programů a využít jejich mm, vybavenosti budování těch dovedností, které skutečně s souvisí s obranou, e, to je daleko užší než ty další širší aspekty jako výzkum a průmysl. Jde potřeba se tedy skutečně konkrétně specificky zaměřit na obranu, protože na jedné straně máme základní výzkum, potom výzkum a vývoj a na druhé straně máme určité technologie a určité schopnosti v praxi. A my se musíme ve finále zabývat tím konečným výstupem, ale ne, tím, ne tolik se zaměřovat na to, kde najdeme zdroje pro výzkum a vývoj. My se musíme zaměřit právě na ty technické a technologické dovednosti. A to je problém, který dnes EDA má. Když hovoříme s různými agenturami, když srovnáme jejich eh, vybavenost na národní i mezinárodní úrovni, tak jsou jsou to většinou vojenčtí odborníci, kteří na to eh, hledí z pohledu konečného uživateli, eh, uživatele. A tady máme eh, vojenské odborníky i civilisty, ale nakonec se stane to, že nikdo není schopen vlastně jasně říci, jaké ty výstupní Eh, technologie, dovednosti by měly být, protože těch eh, vojenských odborníků je tam eh, málo. Dozvíme se třeba, že je potřeba zvláště že je tady potřeba plánovat stejným způsobem, jako se plánuje v NATO, to znamená plánování těch dovedností a vybavenosti, že tady je potřeba, aby to činili evropské instituce, ale ty dovednosti v rámci EDY nejsou k tomu uspůsobené, protože tam není dostatek těch vojenských odborníky, e, odborníků, vojenských odborníků i jiných odborníků. Dalším e, bodem je otázka evoluce těchto kompetencí a a také rovnováha mezi soukromými a veřejnými eh, aktéry. A tady jaksi neexistuje shoda mezi těmito dvěma skupinami aktérů, protože všichni se, alespoň ne dlouhodobá schoda, protože všichni se zaměřují na krátkodobé priority a krátkodobou problematiku. Eh, a ti přitom mají důvod k té dlouho, k tomu dlouhodobému výhledu. Když hovoříme o těchto aspektech a když eh, vidíme, jakým způsobem se plánují eh, eh, ty, ty kapacity, tak to zbližování chybí a obtížné se hledá jakési usouladnění těchto snah to chybí eh, v rámci EDA, toto, tato schopnost eh, postupovat v souladu. A další poznámky, které se týkají kompetencí. Když hovoříme o kompetencích z eh, pohledu organizace, hovoříme o třech typech organizací, agentur. Jedna, která je schopná fungovat způsobem, kterým fungovaly tyto instituce v 50. letech, kdy jste měli techniky a konečné uživatele, kteří eh, společně vyjednají detaily každé specifikace a v rámci toho veřejného eh, sektoru mají takové technické dovednosti, které jsou i na staně tohoto průmyslu. Ale to v veřejné správě naprosto zmizelo, tato technická odbornost. Další typ agentury je jakýmsi, mm, tedy agentura, která je facilitátorem a to funguje v rámci EDI. A, ale ta ta eh, ta funkce facilitátora by měla být stejně založena na dostatečné úrovnosti chápání těch uh, kapacit a dovedností, které jsou z vojenského hlediska potřeba, aby to bylo pro tu agenturu pochopitelné, co činí v této funkci facilitátora a proto je třeba spolupracovat na způsobech, na tom, jak spolupracujeme, na těch způsobech spolupráce a na tom, jak postupovat. Ty jednotlivé programy ve světě vždy souvisejí s nějakými konkrétními do, e, doktrínami. Ti, kteří pracují se specifikacemi, e, potřebují vycházet z té doktriny, aby tu specifikaci mohli vymezit a to na základě e, diskuse s odborníků z vývoje a výzkumu nebo odborníky z vlastního odvětví. To je velmi specifické, protože být facilitátorem takového vývoje a takových diskusí předpokládá specifické dovednosti, specifickou expert odbornost a mm, to je, k tomu je potřeba znát technologický vývoj a jeho aspekty. A třetí varianta v rámci těch veřejnoprávních agentur je mm, typ agentury, která se zabývá veřejným nákupem. Tady nepotřebujete ty konkrétní dovednosti při eh, diskusi s zástupci průmyslu a eh, zástupci výzkumu a vývoju. Vy potřebujete pouze eh, umožnit ta jednotlivá setkání a připravit konkrétní smlouvy Tady se dostáváme k důležitému bodu. Pokud ta agentura funguje pouze jako nákupní nebo oddělení veřejných zakázek, tak ta její kompetence jsou vlastně velmi omezené. Když se dnes zamýšlíme nad e, EDou, tak je typem agentury podle toho, kde je ta odnož a podle toho, co dělá, je jedním či druhým či třetím typem té agentury. A je potřeba převádět konkrétní ambice e, o PESCO, kardu, o, do těch konkrétních dovedností, které musí ta agentura mít, aby je mohla implementovat tyto programy. Jinak to všechno zůstane jen na úrovni slov. Pokud chceme dosáhnout něčeho konkrétního v, v rámci těch vyslovených ambicí, je potřeba, aby ta agentura samotná byla vybavena příslušnými kompetencemi či dovednostmi. A to vede k celé řadě potíží a problémů. EDA má většinou takovou úlohu, že musí velmi obtížně operovat mezi různými agenturami, které existují na jak evropské, tak národní úrovni. Jak přenést tedy tu eh, odbornost té národní agentury na tu evropskou úroveň. A toto nikdo za posledních deset let neřešil a jednotlivé členské státy nikdy ne, ne, svá stanoviska neuvedly do souladu. Takže to je na, nadměrný a velmi zásadní úkol a tady je potřeba, aby členské státy přispěly k posílení eh, odbornosti EDY, eh, tak aby byla tato agentura schopná i moderovat tu debatu určitého usouladnění mezi vnitrostátní a evropskou úrovní. ale převádět ty potom ty konkrétní programy, ty jednotlivé programy do konkrétního způsobu eh, fungování, to je skutečně velmi obtížné. Vztah k NATO, to je zvláštní bod to, této problematiky, ale není, ale aspo, není pravděpodobně ten nejobtížnější, protože operační postupy v rámci vojenských organizací většinou odpovídají postupům v NATO a všechny země, které investují do výzkumu a vývoje, tak se zároveň účastní procesu NATO, takže navázat se na postupy eh, NATO eh, je vhodné, protože ty fungují na úrovni členských států a mm, členské státy potřebují dosáhnout eh, konvergence jejich příspěvků na to a jejich příspěvků na úrovni EU. To nemá co příliš co dočinění s mm, NATO, ale hlavně s tím, že do toho zasahují průmyslové politiky. Jedno euro se nedá vynaložit dvakrát. Buď ho vynaložíte evropský, do, č, přes evropský program a posílení kapacit, anebo ho vynaložíte někde jinde. E, většinou najdeme celou řadu případů veřejných eh, výdajů, které jsou na výdaje na výzkum a vývoj a nebo veřejné zakázky, veřejné investice, a to obojí představuje eh, obtíže zejména uvnitř evropských programů a celá eh, řada evropských zemí raději tedy investuje interně Tady je provázanost i s mm, americkou průmyslovou obranou základnou a e, to spíš považuji za základní e, problém pro každou z členských zemí. A poslední věc, kterou chci zmínit, je přibližování se a obtíže v přibližování se civilním aktivitám. Já se věnuji hodně technologiím dvojího užití a inovací dvojího užití a vždy je obtížné vyjasnit si uvnitř evropských systémů i uvnitř vnitrostátních systémů, kde s tím stojíme, protože celá řada těch technologií, které potřebujeme pro budoucí obranu a bezpečnost, jsou, eh, to eh, jsou technologie, které jsou užité, užívané v civilních projektech. Umělecka, pardon, umělá inteligence, eh, kyberproblematika a jak si rozlišit tyto dvě, dva aspekty a rozlišit také část rozpočtu Eh, která je na jedné straně skutečně roz eh, mm, na obranu a bezpečnost eh, a která je na civilní aktivity. Příkladem je diskuse kolem řízení letového provozu a společného evropského nebe, protože to zasahuje do celé řady agentur, jako je Eurocontrol a další. A e, tady vzniká celá řada konkrétních e, případů, které nespadají do mezivládního rámce, ale které spadají pod vliv Evropské komise a je přímý, přímý mé provázání s průmyslem. Otázky obrany a bezpečnosti vždy představují stejný problém, stejnou výzvu, jak je řešit a jak pracovat s odborností a kompetencemi v rámci eh, obraného rozpočtu a jak využít i ty rozpočty, které jsou například v Horizontu 2020 nebo na jednotlivé další projekty, jako je například Cezar. Tady máme různé cestovní mapy, které se nejsou v souladu, jsou tady různé programy a, a, a systémy, které nejsou v souladu a A to vše představuje ty potíže pro eh, EDU, které, stejné potíže, které mají i jiné agentury, jako je Eurocontrol. Je potřeba tyto aspekty pochopit a na základě pochopení těch problémů z toho odvodit konkrétní mm, eh, konkrétní dovednosti pro o, obranu a bezpečnost. A abychom tedy, než aby, e, spíše než abychom stáli proti některým těm programům, je lepší se snažit využít všechny možnosti, které existují v civilní i vojenské oblasti, propojit tyto aspekty, abychom skutečně dosáhli na to, že EDA eh, e bude mít ty eh, dovednosti, ty mm, kompetence, protože nám ani tak nejde o to, zda nebo odkud jsou ty peníze, ale jde o to, abychom měli agenturu vybavenou ty, těmito dovednostmi, tě, touto odbornost, rozhodnutí. A pokud jde o průmysl, to vyžaduje celou řadu postupných eh, kroků, kde postupně jeden program za druhým se eh, učíme, jak ty jednotlivé aktivity organizovat. Není možné jeden ten krok vynechat, protože jinak přijdeme o tu konkrétní odbornost a znalost a kterou potřebuje veřejný sektor a to znamená tato agentury. Ne, nemůžeme tedy eh, propásnout ani jeden z těch kroků, ale eh, koneč, ten konečný cíl, který nám jde, je velmi pragmatický. Potřebujeme mít ty dovednosti a vybavenost na to konečném uživateli. A nyní prosím otvírám diskuzi pan Danžan. No, okay. Ne, nechcete? Dobře, tak prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jmenuji se Valerio Briány a pracuji pro Evropskou obranou agentury. Děkuji za slovo a také bych chtěl zareagovat na to, co řekli panelisté. A já si myslím, že to je velice užitečná iniciativa, to znamená vzhledem k tomu všemu, co probíhá v obraně. Za prvé, musím vyjádřit souhlas, že zatím se málo tato agentura využívá. To je již i uznáno v té globální strategii, ale něco již bylo uděláno. Mm, zde pan Versaj hovořil o těch kapacitách a, a zde máme ten projekt agentury, který doposud představoval 430 milionů na projektech, což pro agenturu, která má rozpočet 30 milionů a 140 pracovníků, to je docela dobrý výsledek. A také chci zdůraznit, že tyto projekty pokrývají celé spektrum, výzkum, technologie, technika, vývoj, udržba eh, hm, dodávky, eh, společná ta výběrová řízení a eh, školení nebo výcvik společný. Takže samozřejmě potom další, které nelze ocenit jako podpora podnikům, malým středním podnikům nebo přeshraniční spolupráce a také jste i zmínil eh, jednotné evropské nebe. Takže vy jste ta, to fórum, kde Evropské společenství v podstatě pracuje na certifikaci, standardizaci, takže to je velice široké portfolio. A zdá se, že do budoucna eh, se bude ještě toto rozvíjet. V květnu ministři obrany odsouhlasili finální dokument, který je výsledkem dlouhodobého ročního vlastně procesu, který nastartoval po eh, schůzce na vysoké úrovni a šlo o revizi agentury, a kde byly identifikovány tři priority budoucí činnosti EDA. A první to je propojeno s tím, co jste říkali předtím také. To je, že agentura by měla vystupovat jako eh, nástroj eh, mezivládní prioritizace, to znamená podpora členským státům, aby pochopili, co chybí na evropské úrovni, ne tedy na národní úrovni, ale na evropské úrovni, aby bylo možné to pokrýt programy spolupráce. A <clears throat> to jsou nové nástroje jako kart, jako research agenda, jako klíčové strategické aktivity a tak dále. To má pomoci stanovat priority. A potom ten plán rozvoje vojenských kapacit. To je plán, eh, který se vyvíjí spolu s členskými státy, aby řekli, co budou potřebovat ve krátkodobém, střednědobém, dlouhodobém horizontu, abychom měli dlouhodobý pohled na potřeby vojenských kapacit. A Druhá priorita bude být eh, tím preferovaným fórem spolupráce. Já jsem si měl 400 milionů na těchto projektech a také dodáváme nové a nové projekty, jako ať jsou to v oblasti, oblasti vojenské mobility nebo počítačové hm, techniky. A třetí priorita bude být hm, takovým hm, facilitátorem mezi komisí a dalšími agenturami. To znamená, vystupovat jako centrální operátor pro činnosti spojené s evropskou obranou. To jste také navrhovali dříve, takže budeme vlastně usnadňovat, budeme takovým pojítkem a budeme usnadňovat eh, jednání mezi členskými státy a dalšími Eh, s uskupeními se Evropskou komisí, protože tady půjde o čerpání z Evropského obraného fondu a zde již existuje přípravná akce mm, v oblasti výzkumu a takže připravujeme to teď a potom my budeme hrát roli v implementaci. Takže za podpory samozřejmě členských států to bude zcela zásadní. E, e, naše role tedy v tom Evropském obraném fondu bude zásadní. A další připomínka k tomu, co jsme slyšeli k těm dovednostem a personálu. Více než polovina personálu agentury jsou vojáci a mm, všichni mm, projektoví všechny ty projekty spojují odborníky z agentury členských států, vojáky i civilisty. Ano, ještě i vojáci, tedy pardon, ještě i členové také si chtějí vzít slovo, takže už to, už jsem, už to uzavřu dobře. Děkuji, pan Danžan. Ano, já myslím, že tady nes, není účelem tady dělat nějaké zdvořilosti a formality, ale vlastně to poprvé, za dva mandáty, kdy tady vidím diskuzi, která eh, se tady organizuje diskuzi mezi eh, poslanci a eh, panelem a já zastupuji ALDE a jsem velice rád, že tady můžeme diskutovat o budoucnosti agentury EDA a vidím, že tady ale i je ta, asi takový procedurální problém, protože tady někdo teď si vzal slovo někdo ze sálu přece. Tady by se měli vyjadřovat nejprve poslanci a potom ti ostatní, protože pokud každý tady si předese ten svůj projev, aby opodstatnil své raison d'être, to nemá smysl. Takže já se omlouvám. Já budu hovořit velice prozaicky ve srovnání s těmi velice kompletními projevy. Já si myslím, že to, co jsme slyšeli, tak nám jasně ukazuje, v čem je problém. Eh, problém kolem agentury, co dělá EDA. Poněvadž přes veškerá tady ta vysvětlení, tak mi to není jasné. Mně ta pozice agentury není jasná. Politicky si myslím, že to, co řekl Kristian, to bylo zajímavé. Zdáli to, zdali to zůstane na úrovni mezivládní agentury jejíž mezivládní charakter určitě je silný bod, její, slabá, její silná stránka, protože tady ta mezivládní dimenze je převládající v oblasti obrany. A nebo zdali eh, zdali se stane takovou formou eh, poskytovatele služeb, ve prospěch eh, nějakého, eh, ve prospěch eh, komise tedy asi, samozřejmě. Hm, takže hm, tady hm, samozřejmě bude poskytovat služby. A to je otázka. A já si myslím, že to bude asi téměř kacířské položit takovou otázku pro tuto agenturu, ale Evropská komise bude vyčlenovat dost velké finanční prostředky a mechanicky tedy Evropský parlament také bude mít větší a větší roli v, v, při kontrole těchto aktivit a Nicméně nelze říci, já jsem tady slyšel všechno, co jsme slyšeli o bilanci ALDE a do, do, do bilanci EDA. Ano, takže to zrovna není spektakulární, možná bilance, ale to není její vina. Kladu otázku. Já bych chtěl slyšet, jaké jsou vaše pocity. Já nemám k tomu nějaký vyhraněný nás, na, vyhraněný názor, to jsem nikdy neměl vůči vaší agentuře, tak bych chtěl slyšet, jak vidíte vývoj, možný vývoj, pravděpodobný vývoj, poněvadž jsem si jist jednou věcí, že status quo nemůže trvat protože politicky nech, nevidím, jak by bylo možné, že členské státy a evropské instituce by se jen tak dohadovali, jako mm, dohodli na eh, věčném existování takové struktury, která zrovna nemá konkrétní krátkodobé výsledky. Děkuji. Děkuji a pouze, abych zareagovala na vaši připomínku. Pro mě je poněkud obtížné eh, vybízet členy, aby se ujali slova. Někdy se snažím, ale spíše eh, ne. A, a Poprvé, když jsem zaznamenala signál eh, člena parlamentu, že chce promluvit, tak jsem se hned snažila eh, přerušit eh, mluvícího nečlena Evropského parlamentu. Takže se omlouvám, ale předtím nebyly žádné přihlášky ze strany členů výboru. Takže nyní bych chtěla požádat naše hosty, aby odpověděli napřed pan doktor Mölling. Ano, děkuji. Já se pokusím zareagovat. Ty dvě obce, které jsem se pokusil nastínit, eh, měli říci, že ta struktura asi nebude eh, trvalá, protože celá struktura světa kolem EDA se mění. Škoda, že řečník nemluví svou mateřštinou. Bylo by mu rozumět líp než jeho angličtině. Já myslím, že my sdílíme eh, podobnou perspektivu, takže to byl hezký kousek propagace, ale konec konců EDA bude muset naplnit své sliby ano, rozpočet 400 eh, eh, milionů, děkuji za to číslo, protože moje vláda sama eh, má obrat, obraný obrat obraného průmyslu asi 35 milionů. Myslím, že to vám ukazuje, o čem vlastně mluvíme a co EDA dokáže zvládat a co nikoli. Chcete mít instituci, která má být schopna skutečně řešit eh, velké věci, pak musíte růst. And that, of course, if it comes to the Commission coming in, there is, of course, the need to do this in a different way than we have done it over the last decade. I mean, If you go into the budget structure of... Když vstoupíte do rozpočtové struktury mezivládního financování té či oné eh, aktivity v těch nejslavnějších dnech ESDP, to znamená evropské obrany a bezpečnostní politiky. Bylo to trochu mimo zákon, bylo to v šedé zóně Nebylo to naprosto eh, transparentní, ale eh, když využíváme peníze daňových poplatníků, tak se to musí změnit a musíte zajistit, že ty finanční prostředky jsou eh, využívány správně na správné věci. A já jsem evropský daňový poplatník a je mi stejné, zdali se instituce jmenuje EDA nebo jakkoliv jinak, ehm, pokud skutečně z toho bude užitek, protože v Evropské unii, protože se jedná o evropské peníze. Co co je, Evrop, co je agentura schopna dělat, anebo jinými slovy, čím byla agentura pověřena, protože je tady celá dlouhá historie ministrů obrany, kteří eh, dávali svou důvěru eh, této organizaci od roku 2013. Tak když se pak podíváte, eh, co splnila, co skutečně vykonala, tak se ptáme, proč bychom měli důvěřovat eh, v její budoucnost? Ne proto, že by byla neschopná, ale proto, že členské státy um, o ní rozhodovali. Tato agentura nebyla schopná uh, tedy eh, dostat svým, uh, svým úkolům. Takže co dělat? Budeme uh, asi muset eh, změnit svůj velmi konvenční a konzervativní přístup k agentuře. A nebo mm, se to, mm, a, a tudíž musí se to stát i agentura politická. Když se vrátíme eh, k umluvě kapitola 8 umluvy, která vedla eh, k Lisabonské smlouvy, tak tam je ta myšlenka zakotvena. Takže Tady bych odhlédl od detailu institucionálních dohod a hodnotím nebo oceňuji, že agentura bojuje o své přežití asi eh, pro dobré důvody, ale tady nejde o přežití agentury, ale o přežití Evropské unie. A tady možná ta instituce by mohla být spochybněna. Pane profesore. Vy jste položil otázku ve francouzštině, takže si dovolím také mm, odpovědět ve francouzštině. A v zásadě se připojuji k tomu, co uvedl pan kolega Mölling. Ale k tomu bych ještě chtěl připojit určité podrobnosti. My tady máme určitou propast mezi aktivitami a bilancí Eh, kterou tedy vyvozujeme i eh, v dnešním kontextu a to skutečně neodpovídá cílům ani nárokům, které jsme kdysi formulovali. Moje první poznámka. Všechny činnosti práce, které jsme odvedli na vývoji agentur, ať už jsou to mezistátní agentury nebo ne, Takže jsme konfrontováni e, situací, kdy se snažíme budovat kapacity a kompetence. Máme už celou řadu agentur, které můžeme uvést jako příklad. Agentury národních států, můžeme se podívat na reformu ve Francii, ale konec konců se ocitneme v situaci, kdy usilujeme o kompetence a v podstatě bychom eh, měli eh, usilovat o opačný přístup. Měli bychom eh, usilovat o to, co je uvedeno v PESCO nebo v jiných dokumentech. To je pro mě to nejdůležitější. Druhý bod podobně. Jestliže tady máme mít roli facilitátora, pak hlavní kompetence musí být neutralita, má-li to být zprostředkovatel. To znamená, abychom mohli zaujmout tu roli zprostředkovatele a e, e, dosáhnout e, urovnání, ale za tímto účelem musíme mít kompetence a rozvíjet je, jak z hlediska zprávy, řízení, ale také z hlediska technologií. A tady bych eh, chtěl um, poznamenat něco k tomu, co řekl zástupce agentury. Samozřejmě, že má kompetence, ale když eh, to srovnáme s profilem eh, zaměstnanců, vojenských zaměstnanců nebo zřízenců působících na národních ministerstvech obrany nebo v NATO, tak máme problém eh, s hierarchií chceme-li to ilustrovat například na Německu nebo na Francii. Architekti zásahových sil nebo operativních sil nejsou určitě pod úrovní Eh, plukovníků, to znamená že tady skutečně jde o problém kompetencí a hierarchii. Musíme na ten problém reagovat proaktivně Země, které vysílají svůj vojenský personál do Evropské agentury, eh, musí nutně oslabovat svůj domácí eh, systém. Ehm, to by ale dělat neměli eh, a ehm, musíme tedy se shodnout a musíme mít rovnováhu mezi domácími kapacitami a těmi na evropské úrovni. Dnes ale často vidíme, že buď panuje nedůvěra, anebo lhostejnost. A abych na závěr odpověděl na vaši otázku, pokud chceme mít eh, mezistátní nebo eh, nadnárodní organizaci, pak eh, musíme sázet na tento mezistátní charakter, o který nesmíme přijít. To je přece pozitivní prvek a nesmíme ho obětovat. Ale stačí to asi ne. A proto se vracím eh, k konci eh, mého eh, projevu. Dnes musíme přistupovat k věcem synergicky, duálně. Třeba tedy řešit eh, další věci, které nespadají do té mezivládní spolupráce. Určitě je třeba doplnit eh, mm, mm, všechno na ta opatření, nebo tedy ta ustanovení, ne eh, něco zrušit a nahradit něčím minimálně doplnit a mm, tak, abych zareagoval na vaši otázku, určitě nikdy nemůžeme obětovat to, co je mezivládní. To ne, ale možná je tady určitá příležitost v tom, že eh, vysoká představitelka dnes také eh, může ovlivňovat agenturu a může být vlastně hm, takovým styčným bodem. A jak jsem řekl, to je pořád ta pro, ten problém s, těch, s těmi kompetencemi. A e, je třeba, aby ty, e, ty týmy e, měly stejný cíl a aby mohly, byly schopny, kvalifikované řešit problémy. Thank you. Okay. Thank you, sir. Děkuji vám. Myslím, že jsme se přiblížili k závěru tohoto zasedání a chtěla bych poděkovat našim eh, váženým panelistům a vám všem za účast na tomto workshopu. Chtěla bych vám ještě připomenout, že zítra ráno pokračujeme v zasedání sede. Začínáme přesně v 9 hodin. Děkuji. Perfect.